Bene. Allora possiamo Dobrý den, dámy a pánové. Pustme se do práce. Zahoji tady tuto schůzi. Ještě začínáme s malinkatým schůzem. Chtěla jsem počkat, až se k nám připojí ještě něco více kolegů, ale nyní už se pustíme do práce. První bod přijetí pořadu jednání. Jestli jste obdrželi návrh pořadu jednání, není-li námitek, přijmeme jej v této podobě. Minule se tu hovořilo o tom, a znovu to nyní připomínám, že naše schůze 22 února je zrušena, byla zrušena a proto se bude hlasovat dnes eh, v 16.00. Koordinátoři zasednou v 17.30. Eh, nyní nás čekají dvě zprávy. Zpráva pana Čičestra a pana Kellyho. Pokud je o zápis, to budou tedy zprávy k hlasování. A nyní ještě eh, k zápisu ze schůzí 28. až 29. listopadu, 18. až 18. prosince. Návrh zápisů máte v dokumentaci. Pokud neobdržíme žádné připomínky a zatím žádné nepřišly, budou tyto zápisy považovány za schválené. A nyní se hned pustíme do tématu doplňkový výzkumný program pro projekt ITER a dám slovo panu kolegu Remkovi k jeho prezentaci. Máte pět minut, pane. A poté a 20 minut celkem doba na tento bod. Prosím. Eh, pokusím se eh, se vejít do toho limitu. Eh, scházíme se v době poměrně vzrušených diskuzí o rozpočtu Evropské unie, ale toho se Eh, dotknu jenom v nejmenší možné míře ve svém úvodu. Eh, chtěl bych eh, podtrhnout, že lidstvo vždycky potřebovalo ke své existenci energii, zatím podle známých dat ji vždycky potřebovalo více a více a není žádná známka toho, že ji bude potřebovat výrazně méně i do budoucna. A e, je to tedy klíč k naší současnosti, ale je to zásadní předpoklad udržitelného rozvoje v budoucnosti, dostatek energie. Tolik možností, jak a kde energii získávat, e, lidstvo nemá a jsem přesvědčen, že proto stojí za to pracovat na rozvoji možnosti najít energetický zdroj v jaderné syntéze. E, jak už jsem řekl nebo konstatoval při první výměně názorů ke zprávě, navrhuji v duchu svých dosavadních postojů a názorů, ale nejen mých, eh, podporu programu jaderné fúze jak z celkového pohledu, tak také v zájmu doplňkového výzkumného programu eh, pro projekt ITER. Jsem v tomto směru zastáncem financování projektu v rámci víceletého finančního rámce, eh, k čemuž vedou podle mne v zásadě minimálně nebo nejméně dva důvody. Za prvé, aby Evropský parlament nestratil kontrolu nad samotným programem a také vliv na rozvoj projektu ITER. Za druhé, abychom si zachovali důvěryhodnost jako partneři v mezinárodní spolupráci na projektu a byli nadále pro ostatní účastníky projektu ITER eh, důvěryhodní. Eh, děkuji vám a eh, čekám na vaše názory. Bene, grazie al collega Remek. Děkuji mnohokrát, pane Remku. Dotáže se jen paní Guardiny, zda je připravena vystoupit. Prosím. Ano, děkuji, pane, paní předsedkyně. Promiňte, že jsem nebyla přítomná hned na začátku. Zaprvé musím říci, že jsem ještě neměla příležitost poděkovat za možnost nahradit pana Albertiniho jakožto synového zpravodaje u tohoto důležitého bodu. Chci poděkovat zpravodaji za jeho práci na tématu. Domnívám se, že jeho text je vynikajícím východiskem a e, doufám, že je dále kvalitně rozvineme. Jsem přesvědčena, že ITER je důležitým příkladem mezinárodní spolupráce. Odolal již zkouškám času, je to naprosto eh, excelentní program v oblasti výzkumu, eh, technického rozvoje, ale také eh, odborné přípravy a průmyslového rozvoje. Já jsem přesvědčena o tom, že Evropa si musí zachovat svoji vedoucí roli, kterou získala Eh, právě díky provádění programu ITER na svém území a eh, musíme se postarat i o další úspěchy tohoto programu. ITER skýtá základnu pro další činnosti až do poloviny století a vědcům dává možnost věnovat se vědecko-technickým eh, projektům eh, s tím, že Evropa zde sehrává vedoucí roli a dostává se tedy na špičku technického rozvoje. Hlavy eh, vláda států museli dosáhnout dohody ve věci financování projektu ITER. Dospěli k této rodě, což znamená, že členské státy chtějí investovat do projektu tento projekt je nesmírně důležitý pro Evropu, pro zásobování energiemi a myslím si, že také ta odsouhlasená částka o tom svědčí. A dovolte nyní, abych um, uvedla, jaký je můj pohled na věc. Možná až uslyším také další kolegy, můžeme se tomu věnovat ještě podrobněji. Pokud je o článek 3 například, souhlasila bych s pozněcími návrhy zpravodaje, možná by bylo užitečné to tam ještě detailněji rozvést. Je třeba eh, zachovat financování v rámci navrhovaných eh, mezí. Například já doufám, že já doufám, že ehm, návrh, že ten plánovaný rozpočet bude dodržen, protože dnes samozřejmě rozpočtové prostředky představují kritické téma. Je to třeba dobře připravovat, prognozovat rozpočty. Pokud eh, máme dosáhnout stanovených cílů včas, eh, pak si myslím, že možná budou nutné i další nástroje. Eh, FAST je dalším projektem, který běží, jehož cílem je Eh, pracovat eh, dále s vědeckými poznatky získanými v rámci projektu ITER, rozvíjet je dále. Bylo by to důležité také v rámci projektového plánování pro demonstrační fázi, pro tedy demo. Myslím si, že je velmi důležité eh, monitorovat další vývoj, ale vidím, že doba už mi vypršela, takže tím skončím. Děkuji, pan Duskampos, na, dvě, na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. E, jde tedy o otázku energetickou, která nabízí možnost získat vědecké poznatky s politickým významem. Měli bychom i nadále podporovat ITER. Dále bych chtěl říci, e, k financování ITERu má být e, toto financováno v rámci víceletého finančního rámce. My říkáme ano, my bychom chtěli, aby financování ITERu ITER eh, bylo prováděno v rámci víceletého rámce eh, Nehledě na otázky řízení a otázky finanční, je pravděpodobné, že takovýto projekt, který eh, představuje přece jenom vysoké technologické nároky, eh, by mohl také finančně eh, poněkud se rozšiřovat, což by bylo riziko. Je zde také tedy termín 2020 a tento termín by mohl být být eh, překročena. Měli bychom to právně zajistit. ITER mm, musí být financován z rozpočtu EU, ale toto financování by mělo být mimo rozpočtové položky, tedy mimo okruh 1a. Eh, tak, abychom měli také lepší zároky eh, z rozpočtu na základě této položky 1 a, a já si myslím, že by to mělo být ještě zdůrazněno. Děkuji moc krát. Tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já také plně podporuji eh, stanovisko, které předkládá mm, pan zpravodaj. Myslím si, že to je jeden z velmi důležitých eh, bodů a pracovních podmínek, které zde máme také se připojuji ke všem kolegům, kteří o tom hovořili, že ITER je program, výzkumný program, který přesně splňuje podmínky eh, Evropské unie, protože tento program není možné, aby financoval a táhl jeden, táhla jedna členská země. Je to program nesmírně náročný finančně i z hlediska kapacit vědeckých a proto by měl patřit k těm vrcholovým programům Evropské unie. Také zastávám názor, že je důležité, aby to bylo v rámci víceletého finančního rámce z důvodu eh, predikce nebo plánování celého výzkumného programu, aby eh, jsme věděli, jak eh, bude jeho vědecká stabilita a financování této nesmírně složité a náročného vědeckého výzkumného programu Plně tedy podporuji pana zpravodaje a e, těším se, že se podaří tento program skutečně zastabilizovat a zakotvit naplno e, ve všech programech Evropské unie, tak jako jsou Galileo a další společné programy Evropské unie. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu kolegovi Tošenovskému. A nyní kolega Mešároš. Já bych je chtěl rovněž potvrdit to, co již bylo řečeno, především paní Gardiny a panem Tošenovským. Děkuji zpravodajovi za jeho skvělou práci. Souhlasím s tím, že ITER je velmi důležitý a také celý program doplňkového výzkumného programu je významný. Jde o e, získání a vyskoumání energetických eh, zdrojů. Samozřejmě, že ještě existují jiné obory, eh, které by bylo nutné eh, vyskoumat, ale zde máme prostředky, které mohou být využity v tomto výzkumném programu máme určité poznámky, které jsme také připravili k programu 2020 a ITER přispívá velmi pozitivně. I když eh, vidíme určitá nebezpečí eh, dlouhodobě, eh, pak fúze jistě posílí naši schopnost a naši konkurenceschopnost. ITER by mohl být financován tedy také mimo víceletý rámec, což by eh, také eh, našim mezinárodním partnerům umožnilo eh, stabil, vidět tento program stabilizovaný v čase. Je nutné se také ujistit, že po vyjednávání nebudou obtěžní, obtížnější. Děkuji. You, like to... Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž ráda poděkovala panu zpravodaji. Zcela souhlasím s kolegy ITER je velice důležitý projekt. To je opravdu velice široce střežený projekt z pohledu mezinárodní spolupráce, i když Evropa je zde vůdčím ehm, agentem, hráčem a proto je důležité v něm pokračovat a rovněž na tom mezinárodním poli. Um, hodnota. Tam vlastně nemáme čím poměřovat, protože závěry rady um, vlastně Ehm, potvrzují eh, komisi 2,7 miliardy, ale otázka, kterou máme před sebou, zní, kam umístit ty prostředky pro ITER. V závěrech rady je to jasně okruh 1a. V, našem, v našich eh, předchozích zprávách o víceletém finančním rámci a rovněž i zde v rámci ITRE jsme umístili ITER do unijního rozpočtu, protože si myslíme, že takto je to konzistentní, je to vlastně unijní projekt, ale nad stropem MFF. Takže vlastně mimo 1A. A má to tu výhodu, že pokud se ty náklady přece jen e, přetáhnou, tak můžeme čerpat od jinut. Takže vlastně chráníme ty ostatní projekty v rámci 1A, e, to je 2020, e, Kosmos, Galileo a tak dále. Pokud bychom to opravdu umístili v rámci okruhu 1A, tak bychom se museli ujistit, že je to jakoby chráněno pevně a že jakékoliv um, odchylky od toho původního rozpočtu neohrozí ty ostatní projekty v rámci 1A. Takže to je to nejdůležitější. Um, týká se to vyjednávání o MFF a my uh, to sledujeme společně s kolegy, kteří vyjednávají o víceletém finanční rámci, abychom se zamysleli, jakým způsobem nejlépe ochráníme eh, ty ostatní projekty, například Horizon 2020 a tak dále. Děkuji. Děkuji, paní Carvalho. Není pan Balčitis, prosím. Děkuji pranešėjui už tikrai labai svarbų dokumentą. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za tuto velmi důležitou zprávu. Je to náš hlavní cíl a tento projekt musí tedy pokračovat. Snažíme se již dlouhá léta překonat problémy finanční krize a také neexistenci společné energetické politiky. To je přitom velkou překážkou. Velmi si ceníme toho, že ITER představuje kvalitativně nový krok a proto bychom se měli snažit, aby tento projekt pokračoval. Kromě toho bychom měli souhlasit s tím, aby během výzkumných prací byly eh, znovu proskoumány i již staré znalosti z minulosti. Pouze tak eh, budeme moci eh, pokrok v hospodářské oblasti také zajistit. Bez přiměřeného financování však tento projekt nemůžeme realizovat. Já tedy souhlasím s tímto projektem a děkuji zpravodaji za jeho návrhy. Děkuji, pane kolego. Paní Madura. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych poblahopřála zpravodaji. Nebudu opakovat slova o významu projektu ITER, protože myslím, že to tu zaznělo jasně již od zpravodaje a dalších. Nicméně ráda bych poukázala na jednu věc, která se objevila i ve vystoupení paní Koriery a paní Carvalho. Konkrétně jde o rozpočet a o to, kam přesně umístit eh, tento projekt. Zda tedy má mít své místo ve víceletém finančním rámci. Já si myslím, že Vzhledem k tomu, jak jsme vždy jako výbor vystupovali, bychom patrně měli specifikovat, jak právě řekla paní Carvalho, že pokud to bude umístěno do finančních vhledů, do finančního rámce, eh, nemělo by to být v okruhu 1a, a to ze dvou důvodů. Jeden již byl zmiňován, totiž abychom se vyhnuli tomu, že eh, případné navýšení nákladů v budoucnu neohrozí například program Horizon 2020, ale také proto, že eh, bychom měli eh, tím pádem více prostředků na financování výzkumu. Myslím, že by to byla prospešná situace hm, ve všech směrech. A myslím si, že toto by mělo být konkrétně uvedeno ve zprávě a my v tomto duchu předložíme pozměňovací návrh. Děkuji, paní Rero Madurel. Další kolega, prosím. Myslím, že nemusíme vlastně ani opakovat, že ITER, u ITERu se jedná o jeden z rozhodujících badatelských projektů je to tedy velice nosná technologická alternativa, ale přece jen je to stále ještě v té výzkumné fázi, takže musíme dávat pozor po finanční stránce, protože ty eh, technické zádrhele přece jen ještě máme před očima a eh, samozřejmě, že takto to vypadá v badatelské oblasti, může se to prodražit. Ale nyní u těch základních předpokladů financování. Musíme ITER brát vážně a eh, musíme si to přiznat otevřeně. Za poslední roky to vypadalo katastrofálně po manažerské stránce, eh, jak po stránce zadání, eh, manažerského vedení, kompromisy vůbec nebyly eh, prováděny z pohledu efektivity. Bylo tam jedno vedení v Jižní Francii, druhé ve, Špěňa, ve Španělsku. Spolupráce komise s členskými státy byla, nazvěme to, trochu pochybná z pohledu výsledku, takže musíme si to říct otevřeně. ITER má zatím tedy různé různá místa taková slepá, ale musíme začít ho brát eh, seriózně. Jak to vypadalo dosud, to seriózně není. Už máme závazky ve výši 4 miliard, nezávisle na tom, jak se situace bude vyvíjet po finanční stránce. Takže pokud je nezavážeme, nezapíšeme je do rozpočtu, tak se už nyní provinujeme tím, proviníme tím, že už vlastně tam bude eh, to předražení zabudováno, protože když tam píšeme 2,7, tak to si můžeme říct rovnou, že to bude stát nejméně ty čtyři. FP7 kompromis, tam jsme tehdy měli, že když se něco prodraží, tak se to bude odebírat jiným okruhům. Ale nyní my už víme, že to budou při nejmenším 4 miliardy, takže si musíme jasně říci, co s tím uděláme. Musíme se podívat pravdě do očí, nemůžeme to neustále odsouvat. Pokud to zapíšeme do toho okruhu 1a, tak si musíme uvědomit, že to bude kanibalizovat jiné projekty. Ono je to povinnost na mezinárodní úrovni vůči našim partnerům. Musíme to prostě mít k dispozici, ty 4 miliardy. Nemůžeme se spolehat na to, že to někam hm, schováme do té 1A a potom se to nějak vyřeší. Takhle to nebude fungovat. Děkuji a pan Kaliany za komisi, prosím. Ano, děkuji. Poslouchal jsem velmi pozorně celou diskusi a rád bych zmínil jednu věc, kterou komise vnímá jako důležitou, také eh, to zaznělo z úst pana komisaře na nedávné radě pro konkurenceschopnost. Ehm, utržení eh, nákladů eh, v tom rozpočtovaném objemu, tedy řízení nákladů, je klíčové. Komise je zastoupena v řídicím orgánu ITERu. Od začátku je jasné a i nedávno jsme to zopakovali svým mezinárodním partnerům, že eh, je pravda, že jsme se zavázali v rámci tohoto projektu. Existuje zde tedy mezinárodní závazek, mezinárodní dohoda, kterou jsme vázáni. Ale máme rozpočet, který je zastropován, je to těch známých 6,6 miliard. A jde o to, že nemůžeme přistoupit na žádná další navyšování, pokud nebo opravdu nutná protože nejsme připraveni zaplatit ani o euro víc, než bylo naplánováno a odsouhlaseno. Děkuji. Slovo má pan zpravodaj Remek, prosím. Eh, děkuji všem eh, kolegům eh, za jejich názory a vystoupení. Budu se těšit na další spolupráci a e, samozřejmě e, předpokládám, e, nebo věřím, že bude dosavadní duch spolupráce dále pokračovat přes všechny problémy. Děkuji vám všem zatím. Děkuji. Kolegyně Rivaze, stínová zpravodajka, ještě požádala o slovo. My máme určité obavy ohledně nákladů ITERu, které narostly a to třikrát od roku 2001. Je zde však návrh, aby členské státy dobrovolně financovaly ITER a nikoliv rozpočet. Někteří také mají své vlastní systémy fúze, také například v Německu. Dále bych chtěla potrhnout to, co již bylo řečeno, že bychom neměli měli překo, překročit 6,6 miliard pro příspěvky z členských států. A chci také poznamenat, že z vědeckého hlediska, a to schází, myslím, v usnesení, není vůbec uvedeno to, že by zde měli být propojeni všichni vědci a podív, měli by se podívat také na nedostatky eh, ITERu, eh, například také eh, krytí, zakrytí reaktoru musí vydržet velikou zátěž. Není zde nic o realizovatelnosti ITERu. Podíváme-li se na energetickou situaci v roce 2050, předpokládáme, že e, ITER e, bude již vyrábět plazma, ale nikoli v elektrickou energii. Teprve poté e, bude fungovat komerční využití a to až, dejme tomu, v roce 2100. Znamená to tedy, že náklady jsou velmi důležité. Když se podíváme na situaci v Řecku a jinde, tak si klademe otázku, jak jak tyto státy budou přispívat. Skutečně fúze, jaderná fúze je geniální zážitost, ale je netmo eh, na, to, na tento výzkum mít veliké prostředky. A zatím nemáme vědecký důkaz toho, že to skutečně bude fungovat. V Kadaraš jsem žádala také, abych se mohla zúčastnit eh, určitého zahájení dalšího provozu a eh, to jsem nesměla udělat, protože se kriticky dívám na tuto eh, technologii. Mám určité pochopnosti o dobrém fungování projektu ITER. Ecco. E... Dico ai colleghi Vážení kolegové, chci říci, že jsem takto učinila mimořádně výjimku pro paní Rivasy, ale nehodlám znovu diskusi otevírat, vzhledem k tomu, že byla uzavřena. Pan Remek žádá o slovo, ale musím říci, že to byla opravdu mimořádná výjimka, mimořádně výjimečné udělení slova následně, buď tady jste včas nebo ne, ale pane Remku, dávám vám ještě slovo tedy v souvislosti s posledním vystoupením, protože se vymyká z celé řady eh, ostatních, eh, tak eh, samozřejmě tato zpráva není úplně přesně o podstatě a dalo by se polemizovat, ale myslím si, že to není v tuto chvíli pro tuto zprávu podstatné. Já bych jenom chtěl říci na téma o technických problémech. Ano, ty se přiznávají, protože je to pořád ještě vědecko-výzkumný proces, ale chtěl bych podotknout, že funguje v přírodě ten proces, funguje nejblíže k nám na Slunci, e, příroda oproti nám funguje na milionech, miliardách jiných hvězd a e, lidé se to pokouší udělat v malém. Já jsem přesvědčen, že to jednou dosáhnou, pochopitelně. A samozřejmě e, příroda má oproti nám nesmírnou výhodu, má dostatek času, miliardy let, má nekonečně velký prostor pro své experimenty a proto bych se nerad pouštěl do detailů. To naznačování, že jsou fůzní, eh, fúze systémy v Německu a jinde, největší zatím fungující je středisko v eh, Kalhemu, já jsem tam byl, byl jsem na řadě jiných zařízení, například i v České republice. To jsou samozřejmě z hlediska toho výsledného efektu podpůrná pracoviště, kde se právě odehrávají eh, ty eh, prostě výzkumy, experimenty a krok za krokem se postupuje, jak já doufám, k žádoucímu cíli. Ale nechtěl jsem vzbudit znovu diskuzi, ale jenom proto, že jsem byl vlastně eh, vyřazen z možnosti reagovat na tento příspěvek. Děkuji. Děkuji, pane Remku. Takže nyní budou na řadě pozměňovací návrhy, které v příslušný čas projednáme. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 28. února v poledne. A nyní další bod na pořadu jednání. Jde o zajištění fungování vnitřního trhu s energií. Dávám slovo panu Buskovi. Eh, Palitu? Hmm. Ah. Hmm. Buzek? Thank you very much. Ah, Thank you, I'm here. No, děkuji, jsem tady, jsem zde. Děkuji. Je pro mě velkou ctí, že jsem tím autorem a představitelem parlamentu pro vnitřní energetický trh. Jedná se o důležitou věc. A zejména, protože je to vlastně součástí toho druhého Single Market Act, aktu o společném jednotném trhu. Pokud chceme završit tento jednotný trh, tak vlastně je třeba tou energetikou začít. Je to jedna z našich priorit a měla by zajistit jak hospodářský růst, tak konkurenceschopnost. Vytvoření toho vnitřního energetického trhu pomůže rovněž strategii Evropa 2020 a pomůže nám to rovněž vybřednout z krize, což rovněž není zanedbatelné. Já bych rád vyjádřil zde čtyři hlavní záležitosti týkající se té zprávy a rovněž dělení komise. První věc. Jakým způsobem můžeme vytvořit, nebo bychom měli k tomu přistupovat? Eh, u jednotného trhu pro zboží a služby ehm, je to podobné. Mělo by to být vše orientováno na zákazníka. Měli bychom to vlastně provádět stejně jako u zboží a služeb před několika desítkami let. Tedy energetický trh by měl být otevřen a přístupný jak spotřebitelům, tak eh, výrobcům, zajišťovat eh, bezpečí, ehm, bezpečnou dodávku a ehm, měl by být přístupný všude v Evropské unii na stejných podmínkách. Za druhé, měl by být konkurenceschopný podporovat vlastně konkurenci, která by pak měla vést ke snižování cen za energii. A rovněž by to mělo pomoci přechodu na nízkoenergetické hospodářství. Například Horizon 2020, Evropský institut technologi- pro technologii a tak dále. Náš vnitřní trh s energií by rovněž měl být kvalitním způsobem regulován. Není to jednoduchá věc, ale my tady přicházíme s určitým návrhem. Už před čtyřmi lety jsme s tím přišli v tom třetím energetickém balíčku. Ten jsme prezentovali v dubnu 2009 a lhůta byla e, v roce 2011 pro implementaci a stále ještě se s tím některé členské státy nevypořádali. Potřebujeme stále ještě jasná pravidla pro národní regulatorní agentury a rovněž musíme předcházet tomu, aby vlády zasahovaly do cenové politiky. Stále ještě v 18 členských státech je možné aby vláda zasahovala do tvorby cen energetických zdrojů. Stále ještě je to tedy problém, ale tady je to v rukou členských států, aby to vyřešili. A dnešní naše odpovědnost spočívá v tom, že jim musíme připomínat jejich povinnosti. Je to zcela jasné. Prostě, aby provedli vše, co v rámci toho třetího energetického balíčku mají provést. A třetí věc. Jakým způsobem by ten energetický trh měl vypadat? Měl by být dobře propojen, by měl by být kompatibilní, udržitelný po transferové stránce, což samozřejmě není jednoduchá věc. Plná propojitelnost těch systémů těch eh, systému přenosu energie, taky bychom měli skoncovat s těmi energetickými ostrůvky v rámci EU. A teď druhý bod, velice důležitý, slabiny dnešního dne. Stále ještě to nevypadá uspokojivě, přestože jsme se už do toho dali před více než deseti lety. Máme mnoho směrnic, mnoho návrhů, ale bohužel to nevypadá růžově. Nejdůležitější slabiny. Měli bychom na ně upozornit v té zprávě. Rovněž bychom měli podpořit Evropskou komisi v tom, aby rozhodovala zcela jasně ve věci eliminace těch slabin. Ehm, často se tady jedná o dotace spíše než spoléhání na tržní síly a navíc eh, energetické trhy jednotlivé jsou velice různorodé, protože trh není dost eh, otevřený a někteří hráči zneužívají eh, tu situaci. V některých členských státech například jsou ceny plynu čtyřnásobně vyšší než v jiných. Právě kvůli té, těm silosům. V některých eh, zemích naopak například úroveň zabezpečení těch systémů je mnohem nižší než v jiných. A ještě v jiných zemích nemá spotřebitel praktickou možnost zvolit si dodavatele energie. Nemáme rovněž zatím efektivní systém pro energetickou úspornost, podporu obnovitelných zdrojů, kogeneraci, nemáme jasná pravidla pro trh, anebo pro um, například energii se zvláštními um, charakteristikami. Už jsme t- začali s těmi bílými certifikáty, ale je to teprve v zárodku. Tady to musíme ještě mnohem dále posunout. Rovněž bychom měli v té zprávě vypíchnout, tuto věc a určité přednosti toho společného trhu. Tedy to, co nás bude inspirovat do budoucna a čím se zbavíme těch slabin. Nižší ceny, lepší kontrola nad náklady na energii. 13 miliard eur to bude, to ušetří evropským spotřebitelům za rok celkově. A samozřejmě pro hospodářství to bude znamenat nové investice, vytváření pracovních míst. Máme tady trh pro 500 milionů spotřebitelů, takže to není zanedbatelná věc. A samozřejmě máme možnost lépe investovat do inovací a obecně lepší vyjednavací síla vůči externím dodavatelům. Pokud budeme uvnitř EU správným způsobem koordinovat eh, nákup, tak eh, to bude znamenat obrovskou vyjednávací výhodu a zároveň se zbavíme i mrhání. A poslední věc. Co musíme dokázat do roku 2014? Rok 2014 to byl takový měrník. Už mám končit? Ptá se zpravodaj. V únoru 2011 právě rada přišla s tím, že by rok 2014 měl být tím mezním rokem, zainvestovala 2 miliardy eur, chce podpořit přenos energie, minimalizace rozdílu a tak dále mezi členskými státy, stabilní regulatorní rámec. To vše bylo to v tom zadání. Něco z toho je možné najít i v tom sdělení komise. A potom na konec bych rád jenom řekl, že jsem velice přístupný všem vašim názorům, jsem připraven ke spolupráci, musíme přijít s návrhy na konkrétní akce, takže těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji, protože chceme, aby ten dokument byl konstruktivní a přínosný. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Kolegové zcela jistě mě podpoří, když se budu snažit uspořit trochu času. Eh, pan Dos Campos nahradí další eh, poslance. Já tady hovořím jménem své kolegyně Judith Merkels a nejdříve bych rád poděkoval panu zpravodaji už za tu dosavadní práci, ale nejen. Nemůžeme hovořit pouze o minulosti. Pan zpravodaj dnes prohlásil, a my s tím souhlasíme, že jde o budoucnost. Je to vlastně těžiště evropské budoucnostní politiky. Stimuluje využívání obnovitelných zdrojů, Měl by podpořit konkurenceschopnost a optimální stav bude, když si každý spotřebitel může připojit svůj solární panel do sítě a když bude existovat právě um, taková masová um, mikrogenerace. Bohužel ten třetí balíček zatím tyto pozitivní výsledky nepřináší. Ale já jsem rád, že komise přisuzuje um, generaci energie vysoký význam, eh, chce, aby společný trh přinášel výhody a malé podniky a i spotřebitelé musí mít pobídky, aby se toho trhu účastnili. Dnes v Nizozemsku vidíme mnoho spontánních iniciativ místních komunit, domácnosti, které se snaží vyrábět vlastní energii. Ale celá Evropská unie musí přinést více iniciativ a rovněž rušit jakékoliv hranice a překážky. Musíme rovněž se zaměřit na ty zranitelné spotřebitele. Přes 50 milionů Evropanů se odhaduje, že není schopno si dovolit tu energii, kterou potřebují. A přitom se ceny energie neustále zvyšují, což znamená, že například v Nizozemsku za poslední tři roky už stojí energie asi 15 víc, což znamená, že se zvyšuje počet domácností, které už si nejsou schopny eh, ty účty zaplatit. Já bych rád viděl konkrétnější akci ze strany komise, aby podpořila spotřebitele. Není mi jasné, k čemu komise přistoupí, aby podpořila obnovitelné zdroje. E, než se zbavíme dotací, tak se musíme zabývat e, těmi neférovými podmínkami na trhu. Dotování například e, zdrojů energetických, které nejsou příznivé pro životní prostředí, bezpečí dodávek, to je další věc. Potřeba kapacitních trhů, další vývoj eh, sítí a rovněž těch inteligentních sítí. A nakonec musíme se v konečném důsledku soustředit na integraci národních trhů, abychom vytvořili opravdový celoevropský trh. Je škoda, že v, nás, v tom budoucím evropském rozpočtu vidíme velké škrty právě v energetické oblasti, tak mám pochybnosti, zda se to podaří. Děkuji, pan kolega Cimaňský. Děkuji. Já jsem tady za EKR a chtěl bych tedy jménem této skupinu říci, že společný trh nám dokázal v mnohých oblastech, že znamená praktické výhody, nikoli pouze pro evropské občany, ale i pro evropskou ekonomiku, pro průmysl. A není to pouze e, tím, že je to velký trh, ale především, protože to stimuluje konkurenceschopnost a to nikomu neškodí. V oblasti energetiky jsme už dokázali mnohé. Máme třetí balíček, máme e, to nařízení o bezpečných dodávkách a máme i e, remit, který podporuje transparentní trh a rovněž snaží se vyhýbat zneužívání toho trhu. Ale bohužel ten projekt ještě není plně završen. Abychom to dokázali, tak musíme mít nikoli pouze legislativní zabezpečení, ale rovněž i ty fyzické podmínky, čili musíme e, dále rozvíjet síť, diverzifikovat a efektivním způsobem se vypořádávat s monopoly. Stále ještě ten dlouhý stín těch bývalých monopolních firm leží na tom evropském trhu. My musíme nikoli pouze se zbavovat těch monopolistů, ale rovněž hájit ty, ta klíčová ustanovení toho třetího energetického balíčku před těmi obchodními partnery, Evropské unie, kteří celou dobu, a to tady budu ří, říkat přímo, Rusko, Gazprom, že pro ně pravidla společného trhu prostě neplatí při dodávkách plynu. Cíle v oblasti životního prostředí by měly být sladěny s potřebami energetického trhu tak, aby to nevedlo ke zvyšování cen, protože to by bylo opravdu kontraproduktivní při uskutečňování environmentálních cílů environmentální cíle musí být uskutečňovány udržitelným způsobem. To se často zmiňuje. Musíme se ale tím zabývat více dohloubky, co pro nás ochrana životního prostředí z pohledu energie znamená. Ochrana klimatu. To se rovněž musí sladit s budováním společného energetického trhu s takovým způsobem, abychom tím, že budeme chránit klima, ohrozili bezpečí dodávek. To ve střední Evropě je reálná hrozba. Jinak bych chtěl říci, že jsem opravdu vděčný Evropské komisi, že to sdělení její nehovoří pouze o časovém horizontu roku 2050, tak jak to bývalo velice často, ale že hovoří o tom, že už ten společný trh s energií potřebujeme dnes. Děkuji. Pan kolega Zuber kolegyně Zuhar. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla tedy se dotknout hlavních ehm, os tohoto stanoviska. Jde o této zprávy, jde o věc, která je klíčová pro hospodářství, pro nezávislost našich zemí a také pro možnost dalšího rozvoje. Já se domnívám, že především všechny země musí být schopny si zaručit eh, bezpečné dodávky energií, musí si tedy zajistit svoji energetickou soběstačnost, protože bez autonomie v energetické oblasti není možný rozvoj pro obyvatele je naprosto klíčové, aby byly zabezpečeny dodávek energií, aby nebyly ohroženi výpadky kvůli tomu, že do hry vstupují určité zájmy. A kromě toho energetika jako strategický sektor musí sloužit výrobní sféře. Musí sloužit eh, růstu, o kterém neustále hovoříme, Eh, musí být k dispozici pro malé a středně velké podniky, podpořit jejich činnost, protože tyto podniky jsou těmi nejlepšími zástupci podnikatelské sféry. Je tedy třeba, aby malé a středně velké podniky měly k dispozici dostatek energie za dostupné ceny, i když víme, že v řadě zemí situace taková není. Výrobní náklady vypadají leckde tak, že malé a středně velké podniky to prostě neustojí. Takže energetika a zabezpečení dodávek energii musí eh, sloužit obyvatelstvu právě i ve smyslu přijatelných dostupných cen. Nicméně trh eh, se neosvědčil dostatečně dobře jako záruka této věci pouze tedy čistý trh. Také samozřejmě nemůžeme eh, obhajovat monopoly v této sféře. Vezměme eh, situaci v Portugalsku. Všichni víme, že ta země má vážné hospodářské, hospodářské problémy. V plných deseti letech jsme výrazně snižovali platy, ale zároveň zisky ehm, elektrár, eh, energetických podniků ehm, exponenciálně rostly. V roce 2012 například eh, se, eh, monopo- se zisky našeho monopolního podniku zvýšily 57% oproti roku 2011. Ceny paliv eh, se zvýšily šestinásobně. Můžeme se tedy třeba snažit říci, že vývoj je logický, ale ono tomu tak ve skutečnosti není je třeba zohlednit také aspekty sociální spravedlnosti, které zatím v našem energetickém paradigmatu vůbec nevystupují. Je tady třeba posilit roli státu v tomto sektoru, aby byl zaručen jenom přístup k energii, dodávky energií, ale také za tím účelem, aby se příjmy, eh, zisky energetických podniků redistribuovaly spravedlně. Eh, eh, více spravedlivě tedy, aby nešlo pouze o kumulaci zisku. Tím bychom, myslím, také dokázali přemostit krizi. Děkuji. Nyní pan Krautsman. Ano, já chci říci, že my liberálové jsme eh, vřelými zastánci jednotného vřečního trhu, ale také rozhodně podporuje cíl vytvořit vnitřní trh eh, s elektřinou a plynem v EU. Jednotný vnitřní trh zaručí dodávky e, pro domácnosti i podniky za dostupné ceny a tím podpoří růst tvorbu pracovních míst a podpoří energetickou bezpečnost v EU. Dále e, vnitřní energetický trh e, je důležitou součástí naší cesty k hospodářství s nízkými emisemi. Jaké jsou priority Alda pokud toto zprávu? Jednak my souhlasíme s komisí, že cenová regulace v členských státech představuje překážku pro to, aby eh, producenti eh, poskytovali eh, atraktivní služby. Zároveň regulované ceny mají diskriminační dopad na hráče na trhu a mohou také bránit vstupu na trh. Proto podporujeme názor komise, že členské státy by se měly snažit přestat s regulací, eh, s cenovou regulací u plynu a elektřiny pro všechny eh, skupiny spotřebitelů. Dále podporujeme komisi v její snaze podpořit eh, snahy členských států ošetřit také situaci nejzranitelnějších skupin spotřebitelů. A tady sdělíme názor komise, že i když regulované ceny mohou v tomto pomoci nejsou správným signálem. Často totiž jsou vnímány jako politické zasahování do situace, které eh, odrazuje investice. Dále komise eh, pod apeluje na členské státy, aby se nastavily ambiciozní strategie, pokud je o například inteligentní měřiče a pro eh, vznik inteligentních sítí. My podporujeme inteligentní měřiče jakožto integrální nedělnou součást inteligentních sítí. Dále, pokud je o eh, zav zavedení eh, síťových kódů u obchodního odběru, eh, toto by skutečně zvýšilo, zlepšilo efektivní fungování jednotlivých hráčů na trhu. Kromě toho, pokud je o modernizaci sítí, i při tom, že bychom se opírali o informační komunikační technologie, potom také komise volá, a říká, že třeba existovaly dlouhodobé učené e, pobídky, e, včetně pobídek pro zavádění nových obchodních modelů a e, využívání nových technologií, tak aby se zlepšila schopnost využívat kapacitu síti. Dále chci vyjádřit názor, že škoda, že rada seškrtala většinu prostředků na většinu rozpočtu na nástroj pro propojení Evropy, protože to je jeden z nástrojů, které by mohly podpořit vnitřní trh kvůli těmto škrtům tedy rada stížila realizaci vize vnitřního energetického trhu v EU. Alde tedy lituje tohoto rozhodnutí rady. Děkuji. Děkuji, Pilar. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, dnes stojíme na počátku debaty o tomto návrhu, tedy o zprávě. A v této zprávě by bylo nutné pokusit se eh, vytvořit skutečný vnitřní energetický eh, trh. Je nutné postupovat eh, obezřetně, jelikož se jedná o program skutečně celoevropský s velikým potenciálem. Toto říkám ve smyslu ochrany milionů spotřebitelů. Máme zpravodaj je který má mnohé zkušenosti eh, již z minulosti, což je eh, dobře a zcela jistě se nám podaří jít takovým směrem, který bude podpořen všemi politickými skupinami parlamentu. Je zde několik podstatných aspektů, které je nutné dotržet v otázce vnitřního trhu. Tento vnitřní trh musí být liberalizovaný a konkurenceschopný. To je předpokladem eh, všeho, co má pak fungovat. Znamená to také, že třetí energetický balíček musí být začleněn. A vlastně již před dvěma lety eh, by mělo být započato s realizací v členských státech. Takže by bylo vhodné, kdyby nyní byly další motivace. Některé členské státy eh, ještě implementaci eh, neuskutečnily. Potřebujeme liberalizovaný trh, transparentní trh, který nám umožní eh, získat spotřebit spotřebitelské informace i pro malé a střední podniky a všechny spotřebitele eh, těchto informací musí být dostatek, tedy o energetickém trhu. Ale jen třetina spotřebitelů zná svá práva. Ehm, mohli bychom však uspořit v budoucnosti mnohé prostředky, kde bychom postupovali více transparentně a konkurenceschopně. Potřebujeme tedy trh, který dobře propojen také s dopravními požadavky. Tedy propojení do sítí je to, co musí být zajištěno tak, aby bylo možné také e, překonat e, ony energetické ostrovy. To musí být minulosti. Potřebujeme tedy transparentní, konkurenceschopný energetický trh, který rovněž je dostatečně propojen sítěmi, tak aby bylo možné eh, ty stávající energetické ostrovy konečně eh, zrušit. Děkuji. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Spuštění celoevropského energetického trhu bude mít význam, bude-li to trh jednotný. Takže základním úkolem by mělo být zajištění všech dodávek pro každého občana ale z pohledu jak jejich individuálních potřeb, tak i z pohledu průmyslu a služeb. Ten systém musí být jednak pružný a jednak efektivní, výkonný, tedy musíme mít lepší technologie, inovativnější a e, lépe podporovat e, nové technologie, konkurenceschopnost, musíme mít inteligentní e, sítě, interkonektory, a rovněž důležité je, aby všichni aktéři na trhu měli stejný přístup k těmto vymoženostem. Důležité je, abychom měli diverzní zdroje energetické. Všichni neustále hovoříme o tom, že konvenční energie už zastarala, že se musíme soustředit pouze na ty obnovitelné zdroje, ale já se domnívám, že v tom koši energetickém musí být i e, konvenční energie a pak potřebujeme ještě základní, zásadní měrou prostředky, jak pro tu um, klasickou um, energii, tak i pro tu obnovitelnou, protože tam musíme mít způsob, jak ty obnovitelné zdroje rovněž skladovat. A u e, klasických zdrojů musíme uvažovat, že samozřejmě i v rámci konvenčních energetických zdrojů se dá inovovat. Každý obyvatel, každý podnik by měl mít možnost e, jasné kontroly jak toho, co mu naúčtuje tento dodavatel, tak i optimalizovat si svou spotřebu. Případně změnit dodavatele, to, co už řekla paní kolegyně Pilar, abychom prostě nebyli odkázáni na to, že máme pouze jednoho dodavatele a s tím nelze nic dělat, protože například u nás v regionu máme pouze toho jediného dodavatele musíme mít inteligentní měřiče, dobře upravený trh po regulatorní stránce a pružný trh. To určitě povede k úsporám všichni aktéři musí být eh, se všemi zacházeno na stejným způsobem. Členské státy k tomu musí přistupovat seriózně, společně, tak, aby ten trh začal kvalitně fungovat v praxi. A to nám pomůže jak v transparentnějším obrázku celé situace, tak i v úsporách. A dá nám to lepší vyjednávací pozici. Zatím jsou některé státy vysloveně vydírány těmito dodavateli, protože e, se nemají na koho odvolat a pokud se neuskuteční společný trh, tak si nic lepšího nevymůžeme. Tato zpráva má obrovský potenciál, ten nesmíme promarnit. Děkuji. Děkuji. Kolega. Kolega Kukovič, prosím. Um, kolegyně, pardon. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji panu Buskovi za jeho zprávu. Jsem velmi ráda, že že jsme přistoupili k regulaci u mobilů. Eh, elektřina je stále eh, cenově tedy je levnější než eh, volání, ale zajímalo by mne, Jaká by tedy byla hodnota existence vnitřního trhu s energiemi? Myslím, že to hlavní velké téma je, jak přilákat nové investory, protože nové investice přinesou růst a pracovní místa. A to je z mého pohledu opravdu velmi důležité. A druhá věc je, jak motivovat eh, výzkum. Jak podnítit výzkum, zejména eh, v těchto oblastech, jak eh, předcházet velkým ztrátám v přenosových soustavách a jak zlepšit efektivitu také u výrobců v elektrárnách například, protože situace se nám velmi liší. U starých elektráren například je účinnost pouhých 30 Je třeba tedy zlepšit také účinnost elektráren. A v této oblasti existuje tedy velká potřeba společného výzkumu. A možná je důležité se zamýšlet také nad tím, jak zapojit obnovitelné zdroje energií do našich přenosových soustav, protože víme, že s tím jsou stále velké potíže. Děkuji. Děkuji, slovo má pan kolega Balčitis, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat kolegovi Buskovi, zpravodaji tohoto tématu. Několikrát již vyjádřil své stanovisko ohledně vytváření vnitřního trhu s energií. A proto jeho zpráva jistě bude velmi obšírná a užitečná pro Evropskou unii. Komise si stanovila skutečně dalekosáhlé cíle. Po roce 2015 již nemají existovat energetické ostrovy ohledně elektrické energie a plynu, takže máme málo času. Tento cíl pravděpodobně ale nebude realizován. Já jsem z izolované oblasti z energetického hlediska a proto doufám, že kroky budou prováděny mnohem rychleji. Problémy jsou již dávno známé a jsou spojeny s otázkou regulace cen energií a s třetím balíčkem ohledně monopolního postavení dodavatelů energie. Velkou pozornost věnujeme regulaci cen, ale tento problém bude vyřešen až poté, co dojde ke změnám infrastruktury. A proto musíme se zasadit za e, účinné plánování. V oblasti Baltu již jsme několikrát vyzvali k tomu, aby byl vybudován terminál tekutého plynu pro všechny tři eh, pobaltské země. Je možné tento projekt eh, uskutečnit eh, do roku 2030. Ale to je velmi dlouho a proto jsme se rozhodli vybudovat menší terminál pro takový eh, plyn, který je možné tedy eh, vystavět rychleji. Větší odpovědnost by měla být přenesena na Evropskou komisi, která by měla zajistit, aby příslušné projekty byly eh, realizovány. Kolega Jordan? Děkuji. Já mám pouze čtyři krátké, stručné a základní poslání. Za prvé, vnitřní energetický trh nemůže fungovat, když tam budou regulované ceny, dlouhodobě dotované ceny. Druhá věc. Celounijní trh nebude fungovat jako pouhý součet 27 a možná po červenci 28 národních politik. Ani Německo si nemůže samo přijímat rozhodnutí, které ovlivní negativním způsobem situaci v jiných státech. A poslední věc, přeregulovaný trh rovněž nebude fungovat, protože to pak vede k různým eh, dalším problémům. Musíme mít celoevropskou energetickou politiku, které se přizpůsobí všechny členské státy na těchto velice jednoduchých principech. Jinak se nám nedok- nepodaří uspět ve smyslu společné energetické politiky. A poslední věc, rozhodnutí že se v rámci víceletého finančního rámce škrtlo polovina prostředků na Connecting Europe, to není přijatelné. To musíme jasně říci. Je, jde to zcela proti rozhodnutí Evropské rady, která hovoří o plním provedení, plném provedení energetického trhu v Evropě do roku 2014. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Bernstein jako další. Děkuji. Nejdříve děkuji panu kolegovi Buskovi za velice dobrý úvod. Ono se to dobře poslouchá, když hovoříme vlastně o takové nové realitě na trhu s energií. Když tedy hovoříme o vnitřním společném trhu s energií, tak potřebujeme ale řádné konkurenty, kteří budou spolu soutěžit, ale to v současné době nemáme zatím jsou tací, kteřím se žije velice pohodlně. A ti musí se otevřít konkurenci, tam musí členské státy konat. A je vlastně ostuda, že v rámci Evropy dvě třetiny členských států ještě neprovedly třetí energetický balíček a tady musí komise začít uvažovat, zda nezahájit určité sankční jednání proti těm, kteří i nadále budou takto otálet. A další věc, že máme takovéto kontrasty. Slyšeli jsme o těch energetických ostrovech, to je jednak Španělsko, jednak pobaltské státy. Jak je to možné, že eh, Litva například platí dvakrát víc za zemní plyn než Německo? To znamená jasně, že Gazprom zneužívá toho, že u nás neexistuje společný energetický trh a prostě se snaží oškubat ty, u kterých to jde. Tady musíme investovat do nových propojení, jak u plynu, tak u elektřiny. Inteligentní sítě jsou tedy heslem dne. Musíme rovněž investovat do výzkumu, abychom byli schopni lépe využívat svých stávajících elektráren. V Dánsku potřeb... máme už takové elektrárny, které jsou velice výkonné. Děkuji. Kolega Brezina, prego. Pan Březin. Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, samozřejmě eh, jsem velmi rád, že vznikla takováto zpráva kolegovi Buskovi, k ní gratuluji jsem pro podporu trhu, pro otevřenost, ale e, současná situace bohužel není otevřeným trhem a zejména v mé části Evropy e, je to tvrdá regulace ve prospěch e, obnovitelných zdrojů, což bohužel vede k jistým deformacím. Na větší zapojení obnovitelných zdrojů do výroby elektrické energie nemáme přizpůsobené přenosové sítě. To, o čem mluvíme jako o smart grids, je zatím víceméně teoretický pojem, který se dosud nevtělil do investic na našem kontinentu. A touto situací dochází k tomu, že jedna velmi důležitá role trhu je naprosto deformovaná, a sice role signálu pro investice. V dnešní době, kdy cena silové energie prudce spadla, je nemožné ekonomicky postavit jakýkoliv klasický energetický zdroj. Paradoxem našeho boje eh, za omezení emisí CO2 je to, že jediné, co se vyplácí, je hnědé uhlí. Eh, dosud eh, se myslelo, že aspoň plyn ekonomicky vyjde. Bohužel ne. Eh, v naší části Evropy, a to, my, eh, to tím myslím eh, vlastně prakticky propojený trh Německo, Rakousko, Česká republika, je to prakticky nemožné, protože dotované zdroje dávají tak nízký cenový signál, že se klasický zdroj vyplatí, ne, nevyplatí postavit. A my tyto klasické zdroje budeme ještě dlouho potřebovat, protože musí být v záloze pro obnovitelné energie. Eh, já bych si přál, aby v Evropě byl skutečný trh a abychom eh, nekritickým eh, podporováním obnovitelných zdrojů nebyli v situaci, kdy zapřaháme vůz před koně. Jsem pro obnovitelné energie, ale až po přizpůsobení se evropských energetických sítí. Děkuji za pozornost. Kolega Karins. Kolega Karims. Thank you very much, chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych rád řekl pár slov k tomuto tématu. Samozřejmě cílem eh, volné soutěže je, aby spotřebitele a průmysl eh, měli co možná nejnižší ceny, největší stabilitu dodávek. To je samozřejmě naším cílem. A myslím, že nikdo nemůže být eh, proti otevření trhu s energiemi, ale potěš je v tom, že aby to bylo možné, potřebujete proto fyzickou kapacitu pro existenci otevřeného energetického trhu. Na to pokozuje celá řada kolegů. Vzájemná propojenost v Evropě mezi jednotlivými členskými státy ehm, nefunguje, někde jsou ta úzká hrdla, není tam dostatečná kapacita, v jiných oblastech zase ehm, propojení naprosto chybí. Například eh, je to případ po, po Baltí. Víme, že naše jediné plynovody jsou napadené na Rusko, na Gazprom, který má stoprocentní monopol u tohoto zdroje a neexistuje fyzicky možnost eh, otevřít tento sektor více hospodářské soutěži bez ohledu na E, balíček energetický. Další věc, o které se hovořila, hovořilo, jsou obnovitelné zdroje energií a dotace. Máme různé systémy dotování obnovitelných zdrojů, což znamená, že náklad, který, náklady, míra toho, jak jsou náklady přenášeny na spotřebitele, se liší a s tím, jak se bude trh otevírat, toto se může stát problémem. Myslím si, že aby tedy trh fungoval, budeme se muset i nadále zaměřovat na to, abychom podpořili využití prostředků na propoj- energetické propojení Evropy, ty prostředky nakonec budou k dispozici, eh, aby tady existovala fyzicky možnost propojení mezi členskými státy, aby otevřený trh vůbec mohl fungovat, ale také, abychom se důkladně zamýšlet nad tím, jak eh, vnést větší koherentnost do systému dotací, eh, opět, aby trh mohl fungovat, protože pokud na jednom trhu, trhu jedné země, je elektřina výrazně dotována, tak eh, se možná lépe prodává na trhu v jiné zemi, čímž se znevýhodňují vlastně spotřebitel už v té první zemi, protože chceme eh, co možná nejlepší cenu pro spotřebitele, to musí být naším hlavním cílem. Děkuji. Kolega Henim, prosím. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Myslím, že tady nenazýváme věci pravým jménem. Říkáme, že trh není otevřený, že třeba přistoupit k liberalizaci, potřebujeme super, superivý trh a potřebujeme transparentnost. A um, argumentuje se um, objektivní realitou. Um, izolovanosti některých sektorů, či některých oblastí, um, některých zemí, které mají větší potíž než jiné. A tvrdí se nám, že liberalizací trhu vyřešíme tyto potřeby. Eh, tak eh, se eh, dejme trošičku odstup a podívejme se, co přinesla již liberalizace trhu. Co přinesla? Zvýšení cen energii pro spotřebitele, zvýšení cen energii pro průmysl. Skutečnost, že na evropském území se prodává více elektřity, elektřiny, než se tam produkuje, což znamená, že vlastně se přeprodává elektřina a každý samozřejmě si tam účtuje něco navrh v rámci tohoto obchodního procesu. A nakonec eh, malé elektrárny, které dříve byly součástí eh, vnitrostátní sítě, státní sítě byly eh, odprodány promyslovým skupinám v rámci liberalizace, které, pro které nejsou dostatečně ziskové. Takže například v mém regionu elektrárna, která by mohla produkovat ten nadbytek elektřiny k využití pro průmysl, byla zavřena, byla uzavřena a kupujeme elektřinu třeba z Anglie. Já si myslím, že u této zprávy by došlo k tomu, že by se nám opět zdražily energie, zdražila elektřina pro domácnosti i pro průmysl. Nevyřešili bychom izolovanost určitých eh, území či určitých sektorů, protože investoři nebudou nikdy investovat tam, kde je ziskovost nižší než jinde. A dále by výsledkem byly větší zisky pro velké skupiny, které, které mají um, dominantní postavení na trhu. O to je jádrem zprávy. Děkuji a slovo má nyní komise, prosím. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji zpravodaji i členům výboru za dnešní diskusy a za návrh zprávy. My se těšíme na další spolupráci s parlamentem, s vaším výborem na dokončení zprávy nebo v rámci dokončování zprávy, na kterou se těšíme a mohu vás ujistit, že komise je plně hodlána realizovat akční plán a postupovat plnou parou vpřed, pokud je o vytvoření a dokončení do roku 2014 eh, vnitřního trhu s energií. Děkuji. Děkuji a na závěr ještě pan uh, Buzek, pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, naštěstí v závěru diskuse se objevil protichůdný názor, takže eh, mám pocit eh, zdravější diskuse po tom, díky tomuto vystoupení. Nicméně naprostá většina kolegů může podpořit myšlenku vnitřního trhu s energií. Já vám všem děkuji za vaše slova. Zohledním je ve své zprávě a připravena bude příští měsíc pokud si pamatuje dobře, 20. dubna je termín pro pozněcí návrhy. To je pro vás důležitá informace. Další diskuse o mém návrhu zprávy proběhne rovněž v dubnu. Děkuji mnohokrát. Bene, grazie al collega To už jsem byl mnohem kratší než posledně, než eh, na začátku tedy. Děkuji mnohokrát panu Boskovi a Nyní poprosím pana Alberta Potočníka, ředitele ACERu, který vystoupí se zprávou o činnosti ACERu. Už se to souvisí s problematikou, kterou jsme právě projednávali u zprávy pana Buzeka. Dávám vám slovo, pane. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vám nejprve poděkoval vám všem za tuto příležitost podělit se s vámi o pohled naší energi- agentury na kapacitní trhy a možnost přednést zde určitá klíčová sdělení klíčové představy. Naše agentura se eh, zabývala eh, potenciálním dopadem eh, masivní penetrace obnovitelných zdrojů energií, která se očekává v příštích několika letech v oblasti koncepce energetických trhů a zda model trhu s elektřinou, který byl odsouhlasen, či modely, které byly odsouhlaseny před pár lety, by měly být zrevidovány. To je tedy obsahem dnešní prezentace. Je naše zpráva, naše analýza tedy eh, zohledňuje aktuální stav, ale stále na tom ještě pracujeme, stále ještě eh, eh, například dopracováváme hodnocení dopadu různých mechanismů odměňování kapacit. Na vnitřním trhu budeme vděční za možnost pokračování v dialogu na toto téma s vámi. Jak víte, 14. listopadu jste se na nás obrátili se žádostí o vypracování stanoviska ve věci kapacitních trhů. Konkrétně eh, váš dopis eh, zmiňoval čtyři témata, eh, která zde uvádím v jiném pořadí, než v jakém byla uvedena ve vašem dopise a je to pořadí, ve kterém je zde chci prezentovat. Za prvé, vyhodnocení investičních potřeb do produkce přenosu a distribuce v příštích deseti letech, tak abychom zohlednili právě penetraci obnovitelných zdrojů. Druhým tématem je budoucnost čistě energetických trhů, ehm, opět ve světle penetrace obnovitelných zdrojů. Dále otázka toho, zda potřebujeme kapacitní trhy a pokud ano, eh, jaký by byl nejlepší geografický rozsah této věci a konečně, jak nejlépe odměňovat flexibilitu na příslušných trzích. Tady samozřejmě máme na mysli krátkodobé trhy. Dovolte, abych se nejprve dotkl prvního zmiňovaného tématu. Zde vycházím z hodnocení eh, z odhadu provedeného eh, komisí a také Evropskou eh, sítí provozovatelů přenosových soustav. V současné dekádě do roku 2020 se očekává, že budou potřebné investice nad 800 miliard eur v sektoru elektřiny. Z toho cirka 500 miliard se patrně bude, ček, bude, bude zapotřebí ve výrobě elektřiny a výroba z obnovitelných zdrojů zde bude sehrávat velmi výraznou roli, bude na ně připadá cirka 90 nově instalovaného výkonu, takže výroba v roce 2020 bude vypadat výrazně odlišně od dnešní situace. To má rovněž dopad na přenosovou soustavu i, distrib- i distribuci, na přenosy distribuci, proto tedy se očekává investiční potřeba ve výši 300 miliard v přenosu a distribuci, z toho stovka připadá na přenosové soustavy, z čehož 80 80 investic do nové infrastruktury bude propojeno nebo navázáno na potřebu eh, převa, pře, přenášet opět energie z obnovitelných zdrojů. Eh, samozřejmě částečně půjdou investice také do distribuce, kde je třeba eh, distribuovat energii ze, z embedded, tedy ze začleněných generátorů elektřiny. Také bude třeba reagovat na vývoj u poptávky na trhu, což je důležitý aspekt, ke kterému se ještě vrátím. A nyní dovolte, abych eh, zmínil tři koncepce, eh, spojené, tři pojmy spojené se zabezpečením dodávek. Podle nás je toto velmi důležité, pokud se snažíme analyzovat eh, vzájemnou provázanost mezi energetickými trhy a případnými kapacitními režimy či mechanizmy. Za prvé, zabezpečení dodávek, to je patrně nejširší pojem, těch tří. Je to schopnost eh, eh, sektoru elektřiny eh, poskytnout koncem uživatelům elektřinu v, v, na určité úrovni kontinuity dodávek a v určité kvalitě trvalé určitelným způsobem. Dále se podívejme na o něco konkrétnější pojmy a koncepce s tím, že v různých časových rámcích můžeme pracovat s různými pojmy. E, dva pojmy jsou relevantní pro e, naše, e, pro naše dnešní analýzu. Za prvé je to adekvátnost zdrojů, což je dlouhodobý koncept, který se týká dostupnosti dostatečné kapacity systému pokrýt poptávku v jakoukoliv dobu, včetně špičky Jde tedy o kvantitativní kapacitu v podstatě. A dále je zde e, provozní spolehlivost, operativní spolehlivost, což je krátkodobý e, aspekt, jde o zachování dostatečné flexibility systému, e, vyvažovat systém celý, zejména v odezvě na náhlé výkyvy v poptávce či, či náhlé výpadky elektráren. Tady jde tedy spíše o kvalitu dostupné kapacity v systému. A jak uvidíte za chvilku, tato dva pojmy, tyto dva pojmy, tyto dvě koncepce mají různé dopady, eh, pokud je o schopnost trhu je zajišťovat. Dále budoucnost eh, čistě energetických trhů, energy only markets. Eh, funkční energetický trh by měl vysílat cenové signály, které podporují eh, zabezpečení dodávek, bezpečnost dodávek. To je naše východisko, to je naše pevné přesvědčení. Proto eh, podle nás cíl u energetických trhů nebo trhu s elektřinou by měl být odbourat stávající bariéry. To je, myslím, to bylo, myslím, i předmětem diskuse, která se proběhla před mým vystoupením. Tam jste často zmiňovali tyto překážky. V tuto chvíli do eh, procesu tvorby cen vstupuje celá řada, zastupuje celá řada eh, faktorů. Na většině trhů v Evropě existují explicitní či implicitní cenové stropy. Eh, dále existují pokřivující, neharmonizované eh, podpůrné instrumenty, specifické pro určité technologie a dále také tržní pravidla. Je velmi omezená účast nebo přítomnost tržně založené reakce na eh, poptávku na energetických trzích a dále je zde velká setrvačnost a složitost eh, v současném systému propojení, proto se domníváme, že řešení těchto, odborné těchto překážek by mělo být eh, prioritou, Proto by měla být rychlá implementace elektřinového cílového modelu, pokud máme zajistit v potřebné kvalitě i objemu dodávky elektřiny. Dále a otázka, zda potřebujeme kapacitní trhy. To je velmi jednoduchý dotaz, ale odpovědět na něj není jednoduché. Diskutuje se o této věci patrně již posledních 25 let a v členských státech stále pěší diskuse. V rámci třetího balíčku se počítá s tím, že členské státy mohou pořádat výběrová řízení na eh, nové výrobní zdroje v zájmu zaručení dodávek energii. Existuje celá řada mechanismů již dnes, eh, anebo se zvažují eh, v různých členských státech. Bohužel v tuto chvíli to není vůbec koordinováno. Zde na této mapce vidíme aktuální stav, alespoň podle údajů, které jsme mohli nashromáždit převážně od vnitrostátních regulatorů. Červenou barvu máme vyznačeny e, země, kde jsou již zavedeny e, mechanismy odměňování kapacit, ať již jde o různé strategické e, režimy, či kapacitní režimy, či kapacitní trhy. Žlutou barvou máme vyznačeny země, které zvažují zavedení těchto mechanismů kapacitních. Zelenou barvou jsou ty země, kde se kde zatím fungují pouze čistě elektřinové trhy, tedy electricity only markets. Otázka tedy, zda potřebujeme eh, kapacitní trhy. V zásadě čistě elektřinový trh by měl být eh, schopen eh, zaručit adekvátnou zdrojů a dostatečnou flexibilitu systému. Nicméně tato kapacita trhu se opírá celou řadu předpokladů a podmínek. Za prvé, že trh může fungovat bez jakýchkoliv zásahů, to znamená, že nabídka, strana nabídky je schopna reagovat a skutečně reaguje na cenové signály s tím, že ceny také eh, se mohou, mohou zcela volně variovat, mohou se zcela volně vyvíjet a mohou tedy reagovat na vztah mezi nabídkou a poptávkou. V době nedostatku by mělo být možné zvednout cenu potenciálně až na hodnotu lost load. Lost load. je ztrátové zátěže. Pokud tedy by ceny mohly eh, fluktovat naprosto volně a pokud by eh, strana eh, nabídky mohla zcela volně reagovat na poptávku, pak bychom neměli problém se zajištěním dodávek energií. Alespoň tedy s adekvátním zaručením dodávek. Dalším předpokladem ovšem je, aby investoři měli důvěry v to, že existuje stabilní eh, politické a regulační prostředí a také, že politici a regulatoři odolají pokušení zasahovat, eh, když vzrůstají ceny a se trvávají na vysoké úrovni. Kromě toho eh, by investoři měli mít možnost se těšit návratu eh, ze, své, ze svých investic eh, u těch, eh, musím říct, nečastých náhlých vzrůstů ceny. Vzhledem k těmto předpokladům a k aktuální situaci tedy neexistuje žádná záruka, že čistě elektřinové trhy nám zaručí dodávky energií, ani v případě, že by byl dokončen vnitřní trh s energií. To znamená, že dokud nebudou naplněny tyto předpoklady, proto také říkám, že odborávání překážek na trhu a pokřivení na trhu je velmi důležité. Než to, to bylo dosaženo, bude patrně nutné doplnit eh, trh s elektřinou o dodatečné mechanismy a režimy, eh, či respektive uspořádání. Já schválně nehovořím o trzích či mechanismech, režimech, eh, nechávám to v, v pojmové rovině otevřené abychom podpořili eh, adekvátnost a flexibilitu. Eh, dobře fungující energetický trh je nejlepším základem pro tyto dodatečné um, systémy, aby podporovaly tedy adekvátnost zdrojů a flexibilitu. Eh, tyto dodatečné systémy, jejich zavedení můžeme zvážit, by neměly nepřiměřeným způsobem zasahovat či pokřivovat fungování energetického trhu a v ideálním případě by měly eh, vstupovat do hry a působit pouze eh, tehdy a pouze do té míry, kdy energetické trhy nejsou schopny poskytnout dostatečnou, eh, dostatečný stimul pro potřebné investice. Dále pokud je o geografický rozsah věci, to znamená jakéhokoliv systému odměňování kapacity, to by záviselo na schopnost jednotlivých jurisdikcí eh, nadefinovat společné normy pro adekvátnost a eh, bezpečnost, což by nemělo až tak eh, složité v kontextu vnitřního trhu s energií. V případě vnitrostátních mechanismů je možné dosáhnout větší F účinnosti a minimalizovat pokřivení vnitřního trhu s energií, pokud by účast zdrojů umístě, by, byla, by bylo umožněn, umožněno zapojit eh, zdroje umístěné ve vedlejších v sousedních členských státech. Já to trošku vysvětlím. Eh, účast zdrojů umístěných v sousedním členském státu, alespoň pokud je o přiměřenost zdrojů, to si eh, nevyžaduje to, abychom vyčlenili kapacitu, kterou, jak víme, která, jak víme, je patrně lépe použitelná pro komerční využití, pro obchodování tedy s elektřinou. Ale podívejme se dále. Zavedení vnitrostátních mechanismů by tedy mělo být doprovázeno řádným podrobným hodnocením dopadů, eh, které by vyhodnotilo také přeshraniční dopady a měli bychom se postarat o to, aby nevzniklo očekávání, že tyto mechanismy eh, přetrvají navždy. Protože s tím, jak se bude zlepšovat eh, fungování Eh, energetických trhů bude možná nutné ukončit činnost těchto dodatečných mechanismů. Eh, kromě toho například nyní naše agentura eh, provádí studii dopadu, dopadu jednotlivých těchto systémů na energetické trhy, proto možná členské státy časem budou chtít změnit svůj přístup a řízení očekávání je tady velmi důležitým aspektem. V každém případě plná slučitelnost jakéhokoliv systému odměňování kapacity s vnitřním energetickým trhem je samozřejmě nutným předpokladem, který je třeba zajistit. A nyní dovolte, abych se dotkl tématu flexibilita na trhu s energiemi. I flexibilitu je třeba podpořit krátkodobými cenovými signály, jakmile dosáhneme adekvátnost dodávek. Krátkodobé trhy tedy by měly eh, skýtat příslušné eh, signály pro flexibilitu my eh, v rámci vyvažování trhu jsme eh, vytvořili rámec eh, pro bilancování, pro vyvažování přeshraničních trhů, tak, abychom bránili nedostatku zdrojů, tak, aby se podpořily investice do výrobních zdrojů, výrobních zařízení, tak, abychom posílili také koordinaci z hlediska velikosti zdrojů výměny a vyvažování produktů a abychom také usnadnili účast eh, eh, modelů, které reagují na poptávku obnovitelných zdrojů v těchto vyvažovacích, na těchto vyvažovacích trzích. Domníváme se, že eh, toto tedy by mělo být podpořeno na trzích s dodatečnými investičními službami. A není už závěr. Pokud nebudou energetické trhy, pokud jim nebude umožněno fungovat bez zábran, nemáme žádnou záruku, že budou schopny fungovat a zaručit příslušnou adekvátnost toho systému. Takže eh, budeme mít s energetickými problémy problém. Ehm, bezpečnost dodávek je rozhodně lépe zaručena Ehm, tím, že budeme ehm, prioritním způsobem přistupovat eh, k integraci trhu a eh, plná kompatibilita, sladěnost jakýchkoliv národních eh, systémů odměňování kapacity s vnitřním energetickým trhem by měla být zajištěna a rovněž musíme vytvořit eh, takové klima pro investory, které pro ně bude pobídkou účastnit se například výzkumu nových technologií a eh, reagovat na poptávku na těch eh, podpůrných trzích se službami. Rád zodpovím jakékoliv dotazy. Děkuji. Paní předsedající, děkuji. Pane Potočingu. Ano, my jsme se na vás obrátili, abyste nám tedy uvedl tuto studii. A nyní už má slovo pan Bozek, prosím co by tedy zpravodaj k tomuto tématu. Ano, velice důležité je vzít v potaz, když hovoříme o tom vnitřním trhu s energií, otázku kapacity. A záležitost toho, jakým způsobem přístup k otázce kapacity může mít vliv na náš společný energetický trh. Pokud jste uzavřeni a zároveň Rozdělení na ty regionální, případně národní trhy, tak eh, budování tohoto systému odměňování kapacity může vést k ještě větší separaci, pokud nejsme otevření té propojenosti. Pokud nebudujeme energetický trh pro celou EU, tak budování kapacity by mohlo být pouze jakousi berličkou a pouze z pohledu konkrétních zemí či konkrétních regionů EU. Takže já nemohu než zopakovat. Na čem nám záleží, jsou investice do infrastruktury. Potřebujeme 140 miliard eur a to už v nejbližší budoucnosti tomuto cíli. Na druhé straně musíme budovat kapacitu, ano. Protože celkem je potřeba eh, trilion eur v horizontu roku 2020, abychom byli schopni se přesunout, hm, řeknu tomu obecně, k méně emisnímu hospodářství a rovněž k tomu, abychom tlačili ceny dolů. Samozřejmě, že do budoucna nemůžeme počítat s tím, že ceny budou na nějaké úplně nejnižší úrovni. Ale pokud chceme ty ceny držet na úrovni, která je únosná, tak musíme budovat kapacity. Takže já se domnívám, že takovýto opravdový výchozí bod u jakékoliv diskuse k budování kapacit by měl být zahájen eh, formou diskuse mezi členskými státy s cílem vytvořit společný energetický trh. Děkuji. Pan Correa de Campos, prosím. Gracias, señora presidente. Uh... Děkuji. Děkuji. Počnik for his excellent presentation here. Chci poděkovat panu Potočníkovi za skvělou prezentaci. My už se nějakou dobu zabýváme otázkou energetických trhů a mnohé nás spojuje otázce těch koncepcí toho uvažování. Nejdříve vám si poblahopřát k té metodologii, kterou jste přijal. Vy pohlížíte na vše z pohledu poptávky. A my jsme bohužel tradičně se vždy zamysleli nad otázkou eh, těch dodavatelů, jak to vypadá pro ně. Ale nyní se koukáme z té opačné strany na tu věc, což je dobré, protože se snažíme odhadnout budoucí potřeby a nikoli pouze budoucí objem výroby. Druhá věc. S velkým potěšením vidím, jak eh, prioritně přistupujete k otázce spolehlivosti dodávek. A jsem velice rád, že akceptujete to, na co jsme přišli i my, a to, co už máme i v legislativě k otázce koordinace. Pokud nebudeme mít účinnou provozní koordinaci, tak se nemůžeme vyhnout určitým výpadkům. Třetí věc tvorba cen, případně systém, mechanismus na mezinárodní úrovni, upravovat ceny. Politici v členských státech měli s otázkou regulace trhu vždy určité problémy, protože kdykoliv došlo k nějaké výjimečné situaci, vláda najednou nechce připustit to, aby ty ceny rostly. Snaží se nasazovat určité stropy. A tím vlastně ten trh úplně znetvoří a tu konkurenceschopnost vlastně ohrožuje. Samozřejmě, že chápeme, že každý stát má určité podmínky, řídí se určitou logikou a zejména pak v mimořádné situaci je velice obtížné přistupovat ke všemu s klidem a racionálně, ale musíme navodit jasný dialog, který povede k lepšímu vztahům mezi regulátory a agenturami, státními agenturami. Proto já jsem rád, že hovoříte o otevřenosti trhu a o takzvaných cenových signálech, které by k tomu mohly vést. A nakonec. Mám určité pochyby, zda se jedná o trh, kde se zbavíme nedostatku. Pokud chceme vše opravdu komercializovat, musíme přece jen mít velice silné regulátory, aby to vše neodnesl ten spotřebitel. Zatím se ještě z pohledu spotřebitele na to nedíváme a my bychom rádi, aby jak ACER, tak jiné agentury nepohlíželi na vše z pohledu regulace trhu, regulace spotřeby a dodávek, ale i z pohledu toho spotřebitele, který chce platit optimálním způsobem. A poslední věc je konkurenceschopnost a vzájemné si konkurování těch dodavatelů nejlepší způsob, jak navodit pokrok? Možná ano, možná ne. Zatím to nevíme. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Prody, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu doktoru Potošníkovi za jeho přednášku. Ano, logika by možná měla být obrácena. Musíme však nejdříve pochopit, směr, kterým jdeme, tedy vědět, jaký máme cíl. Od počátku to musí být docela jasné, protože jinak bychom měli najednou více větrné energie a fotovoltaiky. A distribuce musí být zohledněna hned od počátku, aby se vše dalo zvládnout. Zde si kladu otázku objemu, který je přijatelný objemu, takovýchto sítí pro elektrickou energii. Eh, Sítě, to je v pořádku, ale přenos, přenosové soustavy musí mít také dostatečnou kapacitu, jinak to prostě nepomůže. Musíme také pochopit to, že se jedná o celoevropské propojení a jen když budeme mít takovouto celoevropskou síť, tak to bude fungovat. Pak to teprve bude mít svůj smysl. A možná, že bychom také jiné typy elektrické energie využívat jinak. Každopádně však sítě musí mít dostatečnou kapacitu a určitě tím základním skeletem musí být ta základní síť a potom můžeme přidávat třeba energii z eh, větrné, z větrných elektráren. Takovéto parametry musíme do budoucna lépe propočítat zde jsou určité pevné veličiny a teprve pak má celoevropská síť smysl a může fungovat. Neměl bychom si nic předstírat. Sítě, ano, dobrá, ale musíme mít eh, také přiměřené přenosové systémy. Vodní energie nám možná také pomůže zasahovat eh, rychleji, tak jak je tomu nezbytné pro uživatele. Takový postup by nám pomohl také ve smyslu emisí, tedy pomohlo by nám to dodržet určitý strop. Vše však může fungovat jenom celoevropsky, jinak to fungovat prostě nebude. A je proto nezbytné mít výkonnou síť, která je více bezpečná a tak dosáhneme také lepší důvěry. Členské státy zatím nezvládly to svým vlastním spotřebitelům zajistit bezpečnost do dodávek. při dodržení environmentálních eh, principů. Kolega Čičesa. Eh, Děkuji, paní předsedající. Já rovněž bych začal tím, že řeknu Alberto, jsem rád, že tě tady vidím, rád jsem si tě poslechl. Promiňte mi, kolegové, ale dovolím si vám připomenout, že to já jsem byl zpravodajem ještě v minulém volební období, takže z, velice bedlivě sleduji, co se děje a rovněž i ty úspěchy. A součástí mého mandátu bylo právě dát vám příležitost říci nám v parlamentu jasně, případně mezi řádky, co si myslíte, že by si komise měla poslechnout a rovněž využít parlamentu jako takové platformy. A nevím, zda tady je to opravdu mezi řádky, to poselství, když hovoříte o tom, že trh vlastně plně nefunguje z pohledu flexibility a adekvátnosti. A proto to mě inspiruje k mé první otázce. Jakou měrou může tato agentura jakoby dohnat jakékoliv nedostatky z pohledu legislativy, aby zajistila konkurenci na tom trhu, to, že ten trh bude plně konkurenceschopný. A my jsme doufali, že možná tím, že regulatorní agentura se snaží, nebo by měla mít ten úkol podporovat flexibilitu, takže prosím, vyjadřete se k tomu. A pokud nejste náhodou schopen vyřešit všechny problémy, i když bych v to rád doufal, tak ta otázka zní, co si myslíte, že s tím můžeme udělat my? Protože vy jste poukázal na určité problémy s efektivitou a my žijeme tedy v dobách velice náročných. Včera večer komise upozorňovala na to, že vlastně nevíme, jak bude trh vypadat ani za rok, nemluvě o tom, jak bude vypadat za pět nebo deset let. A vy, ITSO, máte za úkol nám říci právě v horizontu těch deseti let, případně i delším, co máme dělat. A my přitom vlastně nevíme dost na to, abychom byli schopni to takto propočítat. A poslední věc z mé strany. Ta výzva toho nového hospodářského prostředí. Najít investiční prostředky, abychom byli schopni investovat do přenosu, do distribuce, do výstavby genera- generátorů, prostě mm, těch, kteří tu energii budou vytvářet. Čili hovoříme o tom, že vlastně ty prostředky na ty investice scházejí. A já se obracím na vás. Měl byste nějaký návod, nějakou radu, jak uvolnit kapitálové trhy, jak vypracovat určité pobídky ve smyslu velice rozumných dlouhodobých investicí. Zatím tedy je velice těžké trh přesvědčit. Máte nějaké nápady? Děkuji. Děkuji. Kolega Balačitis. Ačiū gerbiamas direktoriu už tikrai ganai sami. Paní předsedkyně, děkuji pane řediteli za obšírné informace. Vaše otázka je mimořádně důležitá a já bych chtěl srdečně poděkovat také kolegovi Čičestrovi. Včera jsme vedli velmi zajímavou debatu s panem Ettingerem o budoucnosti energetické politiky v Evropské unii. A já jsem toho názoru, že i do budoucna bychom si měli stanovit cíle. Jedním z těchto cílů je eh, otázka energetických eh, cen. Bylo řečeno, že tyto ceny jsou momentálně na nejvyšší úrovni a v budoucnosti by měly klesat. Tedy pokud v Evropské unii do budoucna se budeme zabývat také výrobou a nejenom službami. Pokud chceme být skutečně konkurenceschopní na, na světovém trhu, Vidím tedy určitá slabá místa v vaší přednášce, když jste hovořil o e, těch dohodách a, a o tom, jak neumožnit se kreslení cin. Já se domnívám, že to nebude možné, protože tyto cenové dohody budou závazné a zcela jistě to neumožní vyhnout se cenovým výkyvům. V různých regionech EU se energetické ceny rozvíjejí různým způsobem a proto mám důležitou otázku. A sice zdá ty framework guidelines budete mít do roku 2014 a také eh, kodexy pro sítě. Dále si kledu také jinou otázku ohledně koordinace regionálních iniciativ a rozvoje nezbytné infrastruktury. To jsou rovněž důležité otázky Stejně tak jako otázka aktivit regulačních úřadů regulujících ceny v členských státech. Momentálně tyto orgány hrají pozitivní i negativní roli. Well, thank you very much, uh, Madam Děkuji, paní předsedající. Rovněž děkuji panu Potočníkovi za jeho prezentaci. I když zde musím říci, že mě připadala spíš akademická a teoretická. A říkám si, jaké pak by mohly být praktické dopady například pro Německo, které se snaží nahradit své jaderné elektrárny uhelnými, případně pro mě a pro Spojené království, které čelí e, takové té propasti kapacitní, když nám dojíždějí e, jaderné elektrárny a zároveň zavíráme i ty uhelné a vlastně nemáme moc velké pojetí, ponětí, čím to nahradíme. Pane Potočníku, velice mě zaujala ta číselná eh, ty číselné údaje a velice rád bych se seznámil eh, písemně s vaší přednáškou. Ale Chtěl bych si něco vyjasnit. Řekl jste, že budeme potřebovat 300 miliard eur na sítě a na distribuci a z toho 80% bude navázáno na záležitosti spojené s obnovitelnými zdroji, což je obrovská částka. A pak, když se hovořilo o tom odměňování kapacit, a znovu to vlastně bylo o tom, že se musí umět uskladnit a vstřebat ty obnovitelné zdroje. A myslím si, že musíme jasně říci, že ty kapacitní platby jsou vlastně měrou neschopnosti mít efektivní provoz v těch uhelných elektrárnách a zároveň si nějak poradit s těmi špičkami. Já jsem byl na výstavě solárních panelů a tam se hovořilo velice atraktivním způsobem o zvyšování um, konkurenceschopnosti a o těch sítích. Ale když ti operátoři hovoří o nákladech na obnovitelné zdroje, tak oni se dívají pouze na ty hrubé náklady té vyrobené jednotky elektřiny, ale přece by k tomu měli připočítat při přizpůsobení těch sítí a vstřebávání té kapacity, kde jsou závislí na těch výkyvech. A o tom se nehovoří. A nakonec, e, co mě tedy zaujalo? Hovoříte o systémech e, s velikým množstvím variabilních hodnot a já jsem bývalý matematik a vidím ten systém jako velice složitý, nepřehledný a takzvaný ten chaotický systém. A tam vám mohu jako matematik říci, že vlastně tam ten výsledek může dopadat dramaticky jinak, i když se změní jedna z těch variabilních hodnot velice málo. Takže tady máme tolik různých eh, aspektů, které se mohou měnit, tak eh, si troufám říct, že ten výsledek bude velice jiný, než vy si od toho slibujete, stejně jako to dopadlo u obchodování s povolenkami. Děkuji. Děkuji. Tady bych ráda panu kolegovi Merta a jiným členům výboru ITRE, že včera jsme tu zprávu poslali všem mailem do schránky, takže ji máte. A nyní paní Kolarská Bobínská, prosím. Děkuji. Já mám k tomu dvě věci. Zmínil jste se, že pokud chceme se neuda- dále věnovat obnovitelným energetickým zdrojům, musíme tomu přizpůsobit infrastrukturu i um, sítě přenosové, soustavy. A já si myslím, že kolegům parlamentu je, pro kolegy je to obtížné to pochopit správně, protože když jsme se bavili ve výboru REGI a hovořili jsme o tom, že i e, Fond pro regionální rozvoj by měl částečně být věnován i energetice, tam proti tomu vznikl obrovský odpor, například proti věnování těch prostředků na e, plynovody, eh, protože tam musíme mít takové kogenerativní systémy. A proto je důležité, abychom v těch eh, trojstranných jednáních zohlednili, že i tam máme určitý potenciální zdroj financování, totiž ty regionální fondy. A pak ještě krátká otázka. Neustále se hovoří o tvorbě trhu kapacitního. A to je jak na úrovni českých států a jak na úrovni komise s tím, že komise spíš byla proti. To byl takový eh, dokument eh, Making the Internal Market Work, čili jak eh, má fungovat energetický signál, tak se hovořilo, že ten kapacitní systém vlastně minimalizuje nebo neutralizuje cenové signály. A nyní už mám otázku. Eh, k tomu, že se hovořilo rovněž o škrtech. Už nemáme tolik prostředků. Jak to bude vypadat například v obdobích těch špiček. Tam se může ta krize zhoršovat. Takže jaký byste měl návod na to, jak si s tím poradit? Děkuji, eh, pan van Nistelrooy. just, uh, thank you very much for the information. Děkuji. Uh, vlastně jenom taková malinká otázečka k tomu. Máme takzvanou tu energetickou směs, ten energetický mix v každé zemi, každá země k tomu má určitý přístup. Jak můžeme zamezit situaci, kdy z důvodu toho, jak je vlastně nepravidelné to přispění těch obnovitelných zdrojů do sítě, jak se to pak odráží na tom, kdo to odnese. Například v Nizozemsku to jsou plynovody. Ty jsou ostřiženy, jakmile máme více těch obnovitelných zdrojů. Takže to jsou vlastně oběti toho systému, toho kolísání a nad tím bychom se měli zamyslet. To jsou právě ty dopady nezamýšlené. Zdá se, že právě například je jednodušší Eh, vyřadit z provozu tu plynovou elektrárnu než uhelnou. A ty uhelné tedy jedou dál jenom proto, že je jednodušší je nechat v provozu. Takže nevím, je tady nějaká neutralita, anebo se vlastně trestáme? Máme vlastně takový dvojí efekt z pohledu jak investic, tak znečištění. Ten dvojí negativní efekt. Děkuji. Nemáme už další řečníky, takže toto kolečko doběhlo a prosím, pane Potočníku. Děkuji. Velice přínosné otázky, velice inspirativní. Vynasnažím se odpovědět na všechny. Pokusím se, zapsal jsem si vše. Ale rád bych na úvod uvedl, dokážete si určitě představit, že názory na to v členských státech jsou velice, velice různorodé i mezi regulátory, jak eh, řídit, usměrňovat kapacitu na tom daném trhu. Takže někdy to bude můj osobní názor, i když se budu většinou snažit držet nějakého obecného názoru, který eh, by měl většinovou podporu těch regulatorních trhů. Nejdříve k panu Boskovi. Doufám, že moje poselství bylo zcela jasné. Integrace společných energetických trhů, zejména trhu s elektřinou, by měla zůstat prioritou ze dvou důvodů, při nejmenším dvou. V tomto kontextu o němž hovoříme. Za prvé je to nejefektivnější způsob, jak dostat eh, poptávce a za druhé je to nejlepší takový základ pro jakékoliv další uspořádání, budou-li potřeba. Takže tady, myslím, jsme oba zajedno. A jinak, aniž bych ra, aniž bych polemizoval s těmi síťovými kódy a s těmi pravidly, které se snaží komise zavést a jedná se o provádění těchto pravidel. Ta by měla začít platit od roku 2014 a to už doufám, že opravdu nastane. Poptávka je důležitá, ano, to zdůraznil pan Correa de Campos. Ono je pravděpodobné, hovoříme-li o provozní spolehlivosti, tak reakce na poptávku je vlastně nejlevnějším způsobem, jak se s tím vypořádat. Lepší vstřebávání obnovitelných zdrojů a rovněž i to kolísání například solárních a větrných elektrárech, i když někdy je to kontroverzní, zdá tedy kolísa to přispění, ale samozřejmě, že je to jiný, jiná situace než u těch tradičních. Tam opravdu provozní spolehlivost je důležitá a tam je důležité právě řídit se tou poptávkou. Náklady. Tam samozřejmě, že bychom se měli postarat o to, aby spotřebitel nepřeplácel. Kolektivně bychom se měli snažit o minimalizaci celkových nákladů na bezpečí dodávek. Zajištění bezpečí dodávek. Tedy nejde pouze o samotnou tržní cenu elektřiny, ale všech ostatních nákladů, které jsou ve hře. Takže když srovnáváme, jak funguje energetický trh bez překážek, funkční, otevřený trh, kde máme systém nějakých stropů a pak případně nějakých dodatečných uspořádání, tak tam vždy musíme započíst všechny náklady. Pane Prody, doufám, že vás mohu uklidnit. Ano, už máme evropskou dimenzi. Rozhodně v otázce rozšířování sítí od doby toho třetího balíčku, což vlastně znamená za poslední dva roky, plány rozvoje sítí jsou vypracovávány celoevropsky, jak eh, u plynu, tak u elektřiny. Ten desetiletý eh, plán eh, pro elektřinu, to je referenční hodnota pro jakékoliv další plány budování dodatečných sítí, eh, systémů přenosových. Takže to rozhodně existuje. A infrastrukturní balíček, který bude brzy přijat, rovněž zdůrazní takzvané projekty společného zájmu. Tam se jedná o projekty, které zajímají více než jeden členský stát. Takže rozhodně důraz na regionální povahu sítí, pokud ne tedy celoevropskou a rozhodně to vždy musí mít tu dimenzi. Doufám tedy, že vás to uklidní. Um, to Mr. Chichester, I... Na pana Chichestra. E, nevím, zda e, používám kódovaný jazyk, ale myslím si, že některé věci měly být eh, v celku zřejmé z naší analýzy, z našeho stanoviska a z mého vystoupení. Je třeba odbourat eh, překážky dobrého fungování trhu z celé řady důvodů, nejenom kvůli zaručení, adekvátnosti a spolehlivosti. Jakožto agentura nedisponujeme pravomocí zasahovat přímo, přímo intervenovat do fungování trhu. Jsme součástí Eh, procesu koncipování pravidel, monitorujeme trh a naším patrně nejcennějším příspěvkem v současné době je vypracovávání stanovisek eh, buď na žádost, na vyžádání, eh, anebo také je to naše monitorovací činnost. A my jsme v listopadu zveřejnili naši první zprávu o monitorování trhu, kde jsme identifikovali trendy a e, bariéry na energetických trzích. E, letos se naše zpráva o monitorování trhu zaměří konkrétně na překážky pro integraci energetických trhů. Tak tedy vypadá v současné době náš příspěvek k řešení problematiky a doufáme, že jiné instituce na vnitrostátní či evropské úrovni, které disponují příslušnými pravomocemi, vezmou naše závěry dostatečně na vědomí a budou podle toho jednat. Kromě toho také věnujeme mnoho úsilí od našeho založení před dvěma roky podpoře implementaci pravidel, jakmile jsou přijata a dokonce ještě před jejich přijetím, protože jinak je velmi nepravidelné, nepravděpodobné, že splníme cílové datum 2014. Pokud je o přitažlivost energetického sektoru pro kapitál, já nejsem investiční bankéř, takže na tento dotaz nedokážu přímo odpovědět, ale za naši stranu myslím, že co my musíme eh, poskytnout, je stabilní eh, politické regulační prostředí. Tak můžeme zmírnit, snížit Eh, regulační riziko, regulativní riziko, které trhy nemají vůbec rády. Takže za naši stranu regulátora spočívá výzva v tom, a proto také tlačíme na dokončení vnitřního trhu, protože tím by se dosáhl tento cíl a přesával by to patrně nejlepší záruku stabilního eh, politického a regulačního prostředí. Dále ano, existují různé podpůrné režimy na různých trzích, pravidla se liší na jednotlivých trzích. Integrace trhu s elektřinou by měla zaručit, by měla přinést konvergenci cenovou, která sama o sobě nemá představovat cíl. Může být hodné zachovat určitou divergenci v cenách protože úplná konvergence by znamenala eh, nadměr přeinvestování vlastně sítí. Ale eh, jako příklad uvedu, že leco se může zlepšit i pouhým zlepšením pravidel. V roce 2009 až 2011, kdy se zavedlo eh, v Nizozemsku a Německu market coupling, konvergence cenová se zvýšila z 12% na 87% za tyto dva roky. To naleznete například eh, tyto údaje právě eh, v naší zprávě monitorování trhu a přitom to, tento výsledek nepřinesl žádné investice, ale pouhé zlepšení pravidel. Ty trhy předtím nebyly stejně efektivně propojeny a tento krok prostě přinesl takovouto změnu situace. Dále do roku 2014 tady se mají Eh, dokončit také ty příslušné eh, tržní kódy a eh, rámcové pokyny. Dále náklady, údaje, které jsem, které jsem uvedl, ty, ten objem investic, z toho objem připadající na investice do infrastruktury, z toho část tedy má jít na obnovitelné zdroje energií, to je to, co jsem říkal v začátku své prezentace, ta konkrétní čísla, Obnovitelné zdroje představují největší výzvu v oblasti rozvoje sítí. Mění se totiž paradigma a využívání zdrojů e- elektřiny, energie tedy do budoucna bude vypadat úplně jinak, bude to rozloženo úplně jinak než v minulosti. A ještě na závěr doufám, že mi neunikl žádný důležitý aspekt. Ta čísla, která jsem zmiňoval, se týkala eh, sítí ehm, elektři- pro distribuci elektřiny, výzvy u plynu jsou něco odlišné. Do jisté míry se, se také váží na problematiku obnovitelných zdrojů, protože ano, plyn je zdrojem energie, eh, na kterou patrně, na který patrně bude mít největší dopad penetrace obnovitelných zdrojů, ehm, a to dvěma způsoby. Za prvé elektrárny na plyn dnes již čelí konkurenci, v úvozovkách konkurenci tedy obnovitelných zdrojů a e, jsou provozovány daleko méně hodin, než se čekalo. A dále budoucnost plynu e, bude patrně v tom, že půjde o palivo, které bude vlastně záložním palivem e, pro výrobu z obnovitelných zdrojů. Takže proto samozřejmě na sektor plynu má velký dopad penetrace obnovitelných zdrojů na trh a proto musíme mít dostatečnou flexibilitu na trhu, tak aby trh s plynem mohl reagovat na tu větší eh, flexibilitu, kterou požadujeme u trhu s elektřinou. A dále, pokud je o to, jaké prostředky předpokládáme na energetiku o nástroje pro propojení Evropy, já si myslím, že určitě se nečeká, že ten rozpočet pokryje eh, stoprocentně potřebu Myslím, že takový ani nebyl záměr, nicméně mělo by to být impulsem pro investory, buď pro studie, nebo pokud to není eh, komerčně života schopné, protože někdy, některé investice prostě eh, nemají jaksi komerční hodnotu, alespoň ne tak, jak jsou trhy dnes eh, schopny identifikovat hodnotu. A já jsem na začátku hovořil o snaze eh, Evropské sítě přenosových operátorů eh, v příštích osmi letech eh, je zapotřebí 100 miliard eur, takže jakékoliv prostředky, které přijdou z té sítě evropských přenosových provozovatelů operátorů, bude pouze zlomkem této potřeby, tedy třeba mobilizovat soukromý kapitál, a to jednak prostřednictvím eh, tady eh, poplatku či cel, což vždycky tak fungovalo, ale také máme ten příslušný eh, nyní plán pro transevropské sítě a kromě toho také analýzu nákladu a výnosu v novém infrastrukturním balíčku. Omlouvám se, pokud mi něco uniklo, ale jak řekla paní předsedkyně, naše stanovisko eh, je eh, k dispozici, máte k dispozici, zatím to nezveřejněme na našich webových stránkách, protože bych vám chtěla dát nejprve příležitost eh, si to prostudovat, zamyslet se nad tím a samozřejmě se budu těšit také na jakékoliv bilaterální dotazy. Děkuji. Děkuji vám. Děkujeme panu Albertovi Potošníkovi, řediteli ACER. A ještě jednou připomínám, že tento text máte všichni k dispozici. Byl vám zaslán. A přecházíme k následujícímu bodu. Ještě se někdo hlásí? Uh, thank you, Madam President. Paní Hall, uh, děkuji, paní předsedkyně. Uh, osobní vozy raně připadá cirka 12 emisí v EU. Toto nařízení či tato regulace je o tom, jak dosáhnout cílu, které jsme si již stanovili do roku 2020. Časová osa pro eh, snižování emisí eh, je velmi citlivá, nejenom proto, že je třeba naléhavě snížit emise skleníkových plynů, ale také z hospodářského hlediska, protože pro průmysl je daleko lepší, pokud se pohybuje na nějaké stabilní trajektorii, ne, nebo pok, než pokud musí náhle provádět snížení. Uh, Víme, že automobilový průmysl není, není eh, v lehké situaci, máme hospodářskou krizi. Musíme tedy hledat takovou cestu, jak snižovat emise CO2, která bude flexibilní a eh, podpoří celý automobilový průmysl v tomto procesu. Já tedy navrhuji dva vůči principy. Eh, jednak je třeba zaručit, aby emise, snížení emisí CO2 přišlo včas, bylo robustní a dále potřebujeme pro průmysl flexibilitu a také jistotu v dalším postupu. Ehm, došlo, dorazilo 103 pozemcích návrhů a především se zaměřují na nějakých 5-6 témat, o kterých tedy nyní budu hovořit. Ehm, e, za prvé e, ten cíl do roku 2025. Eh, eh, já si myslím, že tom, tím je třeba se eh, podrobně zabývat. Je jasné, že nějaký cíl pro 2025 bude stanoven, že ta že to bude prodloužení tedy té trajektorie. Je třeba pro automobilky zajistit určitou určitou jistotu v plánování. Takže USA už má stanoveno cíl pro 2025, evropský průmysl tady automobilový již nyní uvažuje v horizontu roku 2025, ale možná bychom mohli ten cíl stanovit flexibilně, buď to nechat eh, otevřené revizi, nebo eh, přeskomu tady později, nebo eh, zohlednění technologického vědeckého vývoje. Někteří říkají, že bychom měli počkat na další testovací cyklus, na nový testovací cyklus, než stanovíme cíl. Já s tím nesouhlasím. Eh, automobilový průmysl je součástí procesu rozvoje LTP eh, a má poměrně jasnou představu, eh, jaký bude další vývoj. Neměli bychom do toho vnášet příliš velkou nejistotu, zejména protože v roce 2014, až se bude měnit volební období, měnit komise, dochází vždy ke skluzům v takovou dobu, takže čekat na další testovací cyklus a vůbec ani nezmínit rok 2025 by možná bylo chybným signálem. Pokud Eh, o samotný testovací cyklus. Eh, tady byly dva druhy poznacích návrhů. Někteří říkali, že bychom měli vyčkat do roku 2021. Eh, další říkají, že již v roce, že by to mělo být ještě rok 2016. Já si myslím, že bylo rozumné se v této věci přidržet návrhu komise, která říká, že do roku 2014 to, to bude mít vypracováno a poté je zapotřebí pár let na implementaci. A na přemostění od eh, současného nařízení. Myslím, že pokud komise říká 2017, měli bychom jí věřit. Dále ehm, super kredity. Opět tady eh, v této věci přišlo mnoho různých poznacích návrhů. Někteří to vypuštějí, někteří to rozšiřují. Eh, některé poznací návrhy, včetně mého, chtějí flexibilní mandát. Já si myslím nicméně, že je jasné, že abychom provedli ty velké změny, a velké snížení emisí eh, z automobilů, které potřebujeme, eh, eh, potřebujeme opravdu dramatickou změnu. Můžeme pokročit jenom o určitý krůček s zvyšováním účinnosti uhelných elektráren, stejně tak spalovacího motoru. Tady automobilový průmysl potřebuje určité pobídky, potřebuje podporu, aby vyvíjel novou technologii. Problém je s tím, že pokud superkredity budou, jejich používání eh, bude eh, výrazně omezeno, tak eh, se tím výrazně oslabí možnost zaření cíle 95 gramů. A komise, respektive návrhy například, poznací návrhy od německých kolegů, pokud jde o superkredity, by znamenaly vlastně, že se ten cíl posune o 14 gramů, že by to nebylo 95, ale 109 gramů, což jde proti smyslu celé věci, protože naše rozhodnutí je neměnit cíl, ale snažit se hledat cesty, jak jej naplnit, jak jej implementovat. Podobně představa, že bychom eh, to odložili na později superkredity, eh, je také mimo eh, můžeme, respektive, pardon, představa, že bychom nyní již eh, tedy rozdělili ty superkredity a že by to automobilky mohly začít používat až po roce 2020, to by také nepomohlo. Eh, někteří eh, předjímají úplně jiný flexibilní režim, podobně jako v USA. Představa je taková, že se nastaví prach, já jsem řekla, myslím, 2 gramy, socialisté 4 gramy, a řekne se, že pokud výrobci budou mít ještě lepší výsledek, pak mohou mít eh, jako kompenzace za, kompenzaci za toto velkorysejší cíl. Pokud ovšem se rozhodnou neučinit tuto krokovou změnu v technologii nyní, pak eh, budou muset eh, dosáhnout i větších výsledků, většího snížení emisí u stávajícího spalovacího motoru. Takže to je určitá povídka, ale ne za cenu úplného zeslabení celého cíle, což by eh, přineslo rozšíření eh, superkreditu. Eh, dále výjimka pro malé objemy. Paní Fordová a další předloží poslanecí návrh zvýšit cíl z 500 na 1000 u výjimky. Já s tím nemám problém, protože to je příklad něčeho, co nějak výrazně nepodrývá. Možno dosáhnout cíl, bude to mít určitý dopad, ale ne nějak výrazně znepokojivý a průmyslu by to pomohlo. Dále ta další výjimka, já to vezmu stručně, pokud je jako inovace a uh, utility, uh, parametry utility, uh, pokud to já správně chápu, uh, ta ekověc a podobně, to je mimo působnost toto nařízení, spadá to pod komentologii, takže by mě zajímalo od komise, co si o to myslí, pokud je o parametr um, utility tedy s tím se pracuje při měření eh, stopy uhlíkové. Já, je zde také možnost, že bychom přešli na eh, zohledňování uhlíkové stopy či stopy CO2 až po roce 2020, což navrhuje komise jako také poměrně rozumnou možnost. Takže měla jsem již celou řadu diskusí dobrých se stínovými zpravodaji, těším se dnes na vaše názory a těším se na pokračování ve vzájemné spolupráci na této věci, tak abychom se dobrali uspokojivých řešení. Děkuji. Děkuji. Kolega Březina, tři minuty. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl v první řadě poděkovat paní zpravodajce za úsilí, které věnovala komunikaci s námi, stínovými zpravodají. Eh, dokážu se zhodnout eh, s paní zpravodajkou na celkových cílech, eh, kterých má být dosaženo do roku 2020. Mám zhodný názor i na načasování nového testovacího cyklu a také si myslím, že po roce 2020, kdy do automobilového průmyslu budou přicházet nové technologie, za horizontem, dejme tomu, spalovacího motoru, je možno eh, uvažovat o posuzování přes celkovou produkci CO2, eh, tedy footprint. Eh, kde máme rapidně rozdílné názory, tak to je v oblasti superkreditů. Protože se domnívám a vidím je jako pobytku pro vývoj dalších technologií, Paní zpravodajka a další je spíš vidí jako možnost pro únik z té eh, tvrdé regulace uhlíku. Eh, nemyslím si, že řešení, které navrhuje Flexible Mandate, je technologicky neutrální. Je to opravdu to poslední, co by bylo technologicky neutrální, protože favorizuje eh, vozidla především elektrická a penalizuje výrobce, kteří nedodají na trh eh, určité množství aut, dejme tomu pod 35 gramů, bez ohledu na to, zda technologie jsou dostatečně eh, zralé a zda je to cenově efektivní. Nemyslím si, že by to eh, byla dobrá, dobrá metoda. Eh, rovněž nesouhlasím v celé oblasti stanovení dlouhodobých cílů po roce 2020. Myslím si za prvé, že příliš častá změna cílů vytváří nejistotu pro automobilový průmysl a myslím si také, a to i paní zpravodajka uznává, že eh, evropský automobilový průmysl není v takovém ekonomickém stavu, aby Eh, mohl snést něco, jako je velmi tvrdé promítnutí eh, technologických cílů po roce 2020. Eh, už teď automobilové firmy a hodně z automobilových firm realizuje své zisky mimo Evropu. Takže vzpamatujme se a mysleme i na pracovní příležitosti, které jsou v evropském automobilovém průmyslu. Eh, domnívám se, že to byly eh, hlavní oblasti, eh, kde se soustředili pozměňovací návrhy kolegů a těším se na další průběh této zprávy. Grazie. La parola kolega. Děkuji, pan Van Dren. voorzitter. Um, uh, laat me ook beginnen met uh, de rapporteur te... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodajce za velmi dobrou zprávu. Úspěšně se jí podařilo také začlenit práci se stínovými zpravodaji, eh, což eh, jistě bude ještě intenzivnější v následujících týdnech. Tento druh eh, legislativy je velmi výbušný. Může to vést k velkým politickým zkreslením a já bych se tomu chtěla vyhnout. Nechci, aby tady něco explodovalo. Klimatický problém je zcela evidentní, ale přesto je to také otázka spotřebitelské politiky. Je to otázka toho mít eh, cenově výhodné eh, vozidlo a využití také paliva eh, používaného v takovémto vozidle. Čili zde ještě potřebujeme skutečně dobrou odpověď. je cíl stanovený do roku 2020 a to, co je s tím spojené, je pozitivní. Návrh zákona by měl být zůstat by měl zůstat beze změny. Nesmíme jej oslabovat. Jistě v následujících týdnech ještě budeme muset se zabývat následujícími otázkami jako jsou nové cíle pro rok 2025. Musíme se snažit je alespoň formulovat a přemýšlet o tom, jak bychom to nejlépe udělali. Pak samozřejmě je také nutné eh, mít dostatečně flexibilně formulovaný cíl. Vždyť ještě nevíme, jak se praxe a také výzkum vyvinou do té doby. Takže dlouhodobější eh, plánovací bezpečnost pro průmysl, to je velmi důležitý prvek. Závěrem ještě chci říci, jednu důležitou věc, a sice jaké konkrétní cíle máme. Jsme si zajedno v těchto cílech. Dále otázka kreditů a dalších opatření, které dnes existují, to nebylo tak efektivní a vlastně to podrývá eh, cíle eh, naší legislativy. Potřebujeme systém superkreditů, toho se vzdát nemůžeme, ale měli bychom mít také otevřenou, upřímnou konkurenci mezi různými výrobci a neměli by v tom systému vzniknout nějaké mezery, které by bylo možné využít k naší nevýhodě. Udělal jsem několik návrhů na změny, ale říkám, že potřebujeme flexibilní systém, který komise takto iniciovala a to dává smysl. Měli bychom se na tom dohodnout. Spravodajka by se měla také podívat na tu technickou otázku, eh, tedy toho, co by přineslo úspěch nejdříve, tedy eh, technická realizovatelnost je rovněž důležitá. Nechceme tedy ještě další eh, možnosti nedodržovat pravidla. Děkuji, paní předsedkyně. Já mm, z časových důvodů nebudu opakovat eh, některé věci, které již zazněly od kolegů. Chtěl bych také velmi ocenit eh, snahu paní reportérky najít v tom velmi eh, širokém, v té široké škále názorů společné, společný názor a souznění. Je to skutečně velmi komplikovaná, komplikované rozhodování právě v oblasti Eh, automobilového průmyslu, kde si musíme být vědomi, že hm, sice možná ně, některé věci vypadají pěkně na papíře, že budeme velmi eh, tlačit na urychlení modernizací, ale zda se nestane opak, pravý opak toho, že bychom eh, velmi znevýhodnili celý, celý průmysl, protože náklady by mohly být obrovské. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno, že cíl do roku 2020 již dnes je nastaven tak, že eh, automobilky budou se s tímto vyrovnávat velmi složitě. Je to nastavené hodně, hodně přísně. Eh, s čím nesouhlasím je stanování eh, cílu do roku 2025 Eh, musíme si uvědomit, že je to 12 let dopředu. Eh, souhlasím s paní kolegyní Bent, která říkala, že nevíme, jak se bude vyvíjet vývoj, jak eh, bude pokračovat výzkum. My ho máme určitě podpořit, určitě máme výzkum tlačit, ale 12 let dopředu stanovovat nějaké velmi ambiciozní předpoklad, nejsem přesvědčen o tom, že je to, že je to rozumné Eh, přikláním se k těm, kteří říkají, že eh, posunout to rozhodování někde k roku 2016-17 a tam se podívat, kam se vývoj eh, posunul, protože za poslední jenom čtyři roky jsme někde jinde. Superkredity považuji za určitou motivaci, tak aby byla motivace pro automobilky přinášet nové koncepty, nové představy a proto bych eh, doporučoval zůstat ve superkreditech tak, jak je a ne, ne ještě dále rozkolísávat tu velmi citlivou a složitou oblast automobilového průmyslu, který tvoří v Evropě ohromné procento HDP eh, má vliv na velký vývoj strojírenství a všech mnohých dalších oborů, eh, tak abychom ho my Eh, určitou administrativní regulaci ne, neutlumili víc, než je zdrávo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Tím jsme dokončili kolo stínových zpravodajů. Nyní pan Krámer na dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, také zpravodajce za veškerou práci. Eh, já mám poznámku k pozměňovacím návrhům. Myslím si, že je zcela jasné, že eh, ten cíl do roku 2020 nebudeme měnit. To je, myslím, velmi smysluplné. Nyní bychom neměli měnit tyto cíle. K jistotě plánování patří uznat také Eh, ty vývojové cykly, které známe, to znamená, že vozidla, která eh, přijdou na trh eh, v roce 2020, jsou dnes ve vývoji, takže tam bychom neměli nic měnit. Ale v diskuzi bychom měli zohlednit vždy to, že ty regulace CO na snížení CO2, na, která je nejvíce ambicioznější na světě, je právě naše v Evropě. Když se podíváme na různé zákony eh, v Jižní Koreji, Japonsku a jinde, tak vidíme, že naše regulace je nejvíce ambicioznější. A ne všechno, co si dovedeme představit, pomůže také průmyslu. Spíše to průmysl dostává pod určitý nátlak. A já bych chtěl konstatovat to, co jsem řekl již několikrát. Nízké emise CO2 v průměru neznamenají eh, automaticky eh, také úspěch na trhu eh, ty nejlepší výrobky s nejnižšími emisemi CO2 se neprosadily. Větší premiové modely automobilového průmyslu jsou konkurenceschopné a ale zase nemají eh, tak dobrou možnost dosáhnout eh, těch eh, nízkých cílů. Čili ta hranice mezi podporou a potrestáním je velmi úzká. Co uděláme po roce 2020? Všechno, co napíšeme do zákona platného po roce 2005, musí být připraveno fundovaně. Tady nesmíme se pouze dohadovat, jak na bazaru. Zde ještě nevíme, jaké technologie budou budou, eh, jaký eh, podíl bude mít eh, elektromobil. A nyní tedy není ten správný okamžik, abychom si vymysleli nějaké číslo a řekli 16, 60 nebo 70 gramů. To je nutné udělat až později. Děkuji, děkuji kolega Langen. Děkuji. Já jsem v roce 2008 byl zpravodajem a tenkrát jsem dlouhodobý cíl prosadil eh, proti německé, francouzské vládě a pracoval jsem s kolegou Zakonem ve výboru pro eh, ochranu životního prostředí. Toto bylo stimulací pro automobilový průmysl, aby snižovali eh, tyto emise. A já proto nejsem v souladu s paní Hall. Ona píše, píše, že v USA je cíl polo, snížit na polovinu. Eh, Kalifornie ale má potřebu 1,8 eh, za rok a náš dlouhodobý cíl je nižší než polovina. Nesmíme zde pracovat s nesprávnými argumenty a stěžovat situaci evropského automobilového průmyslu. Proto se ptám, zda ty informace jsou skutečně správné. Eh, vaše setkání se stínou novým zpravodajem eh, byl eh, vlastně doplněn tím, že jste pozvala Toyota a nikoliv evropské eh, výrobce automobilů k obsahu vaší zprávy. V roce 2008 7 a 8 jsme se již hádali a již tenkrát předkládáte to, co ani tenkrát se nedalo prosadit ani v trialogu. Proto říkám, že vaše zpráva musí být revidována. Eh, také jsme eh, hovořili o zkušebním cyklu. Ten musí být jednotný. Uznávání technologií a aspektů eh, stanovených technologií. Stabilita průmyslu je nezbytná v souvislosti se sub superkredity, ekoinovace a také pokus eh, využívat z velké, velkého objemu je tedy pokus udělat dokument pro Greenpeace. Tomu se budeme bránit a já jsem toho názoru, že tento návrh zprávy není dobrý. Eh, návrh komise eh, pro stabilizaci dlouhodobého cíle je mnohem lepším. Děkuji. Pan Vidal Quadras. Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Když se díváme na budoucnost z pohledu spotřeby, případně emisí CO2 v osobních vozidlech, tak samozřejmě ty cíle jsou důležité, ale obecný cíl na rok 2020 je nyní určitým nástrojem, který signalizuje tomuto odvětví, že opravdu musí přijít s vozidlem, které vypouštějí méně um, oxidu uhličitého. A než si stanovíme nové cíle na rok 2025, tak by bylo lepší počkat, když budeme mít nový testovací cyklus, který bude i celosvětově zharmonizován pro postup vůči novým lehkým osobním automobilům, protože pokud budeme jednat překotně, tak můžeme udělat chybu. Musíme si být jisti, co tam dáme pokud budeme jinak neustále posouvat ty cíle, tak eh, to povede ke zmatku, k nedostatku stability. Může to narušit důvěru investorů a to je samozřejmě rozhodující věc pro ty výrobce. Zpráva o emisích CO2 u lehkých komerčních automobilů tam by bylo dobré, aby komise zkusila zjistit, zda by stálo za to nahradit ten dosavadní přístup měření ve výfuku, kde se počítají jenom ty emise ve zkušebně, postupem měření emisí v průběhu životního cyklu automobilu. Takže od momentu, kdy nový vyjede z závodu až do doby, kdy už je téměř před vyřazením z provozu, co by nám dalo ucelen, což by nám poskytlo ucelenější obraz situace. Otázka superkreditu. V současné době vozidla, která emitují méně než 50 gramů, mají právo na superkredit do konce roku 2015. Ehm, tři střelé 5 a sníží se to, to je zřejmě ten multiplikátor na 1,5. A pak zidla eh, dostají, dostanou ten práh 35 a ten násobitel bude 1,3. Ale pak tam máme přece určitou mezeru co se bude dít mezi rokem 2017 a 2019. A já tady mám návrh, jak se s tím vypořádat. A nakonec podporuji nápad nemít maximum aut, které mohou být způsobilé pro ten superkredit u každého výrobce. Protože tady přece chceme podpořit výzkum do inovativních technologií a e, chceme, aby se tomu ten výrobce věnoval dlouhodobě. A pokud mu zastropujeme počet automobilů, kde může ten superkredit uplatnit, tak už to nebude fungovat. Děkuji. Gerek. Gerek, pan Gerek. Děkuji, paní předsedající. Obecně řečeno jsem toho názoru, že oba návrhy komise stojí za podporu protože snížení emisí CO2 má obrovský význam v kontextu snižování využití jakýchkoliv paliv, takže to je takový kvalitní ukazatel. Ale mám k tomu pět připomínek. Za prvé, týká se to toho kritérie té užitkovosti. Zatím je to jediné kritérium, totiž hmotnost a například velikost, rozměry vozidla, eh, objem z pohledu cestujících, případně eh, eh, množství koní nebo odpor na kilometr, případně ergonomická, ergonomický tvar toho vozidla, to jsou rovněž důležitá kritéria. Totiž bude to vozidlo vysoké, široké, krátké, dlouhé a tak dále to například má zásadní vliv na otázku budování parkovišť, garáží a tak dále. Takže tady si myslím, že bychom měli komisi dát za úkol, aby ta kritéria té takzvané utility rozšířila. Pak drobní výrobci. Tady se domnívám, že ta výjimka pro toho malého výrobce není potřeba. Protože E, někteří, kteří vyrábějí doslova obrovské obludy, pro, s obrovskou výkonností pouze pro úzkou skupinu velice bohatých e, klientů nepotřebují žádnou výjimku, protože oni si to vše vynahradí vysokou cenou. A právě tyto, tato auta ty malé série často jsou velice nepřátelské vůči životnímu prostředí. A pak znečišťování automobilovým průmyslem. Tady to musíme pojímat eh, komplexněji. Vše, čili rovněž hlučnost, prach, nikoli pouze CO2, ale i NOx dusičnany, protože můžeme například zjistit, že když někdo si tam dá tlumič, aby měl eh, nižší hlučnost, tak nám ale zároveň zvýší emise dusičnanu, Takže to by rovněž mělo být pojato komplexně. Tedy emise CO2 e, při výrobě, ano, v životním cyklu, ale rovněž při sešiltovávání vozidla. I to by v tom mělo být započteno. A pak ještě další věc. Superkredity. Nápad je to dobrý, což o to, protože díky tomu budou výrobci konkurovat mezi sebou v tom, jak přicházet s inovativními vozidly. A na to všichni jako spotřebitelé čekáme. A poslední moje záležitost, ta se týká lineární soustažnosti CO2, co by funkce hmotnosti vozidla. Tady si myslím, že bychom si měli propočítat tu rovnici, jak to bude vypadat v roce 2020. Totiž pokud si tam nastavíme ty cíle už, tak u osobních vozidel to bude nejméně o 80 kg méně v roce 2020, ale u těch lehkých užitkových vozidel to bude 300 kg takže já se o tom zmiňuji, to je důležité například pro um, slévárenství, které vyrábějí ty plachy, že oni musí vědět, že musí mít tedy na tu karoserii příslušný materiál, který budou dodávat. Děkuji, pan Andres Pareja. Gracias, presidenta. Bueno. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že všichni chceme snížit spotřebu energie a také emise CO2, takže na to potřebujeme vhodnou cestovní mapu. A ten horizont 2020 je, myslím, již přijatý i průmyslem. Situace však ukazuje, že je důležité podívat se na posouzení dopadu. Mám tři otázky na komisi. Je vaše posouzení dopadů eh, také takové, že zahrnulo finanční krizi a technologické změny? Jak to vypadá s zvýhodněním ve formě superkreditu? Toto zvýhodnění eh, s spadá pod eh, přesnou regulaci. Známe eh, tedy možnost dojít k dobrému eh, systému a to může mít dvě možnosti cíle také tedy renovování celého automobilového parku. Ale vzhledem ke krizové situaci eh, si eh, málo spotřebitelů kupuje nové vozy, používají staré, eh, starší vozy, které více znečišťují. Takže zde to zvýhodnění by mohlo být vyřešení. Pan Melzabos. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Předložili jsme společně s kolegy z APPE několik poznacích návrhů k této zprávě s konečným cílem eh, vyhladit, eh, vyladit návrh komise. Rád bych eh, tedy některé zmínil. Spolu s přijímáním tohoto nařízení musíme také chránit konkurenceschopnost našeho automobilového průmyslu, protože se i nadále pohybuje ve velmi obtížném obchodním prostředí v Evropě. Poptávka po nových vozech v EU e, klesla 8,7%, dostala se na historicky nejnižší, e, nejnižší e, objem v tom v letošním lednu od roku 90. V posledních pěti letech tedy obrat neustále klesá, dostal se na nejhorší úroveň za 20 let. Cíle navrhované Evropskou komisí jsou velmi ambiciozní a jsou o to ambicioznější v kontextu aktuálního podnikatelského prostředí, hospodářského prostředí. Proto bychom tento legislativní akt neměli vnímat eh, izolovaně od eh, kontextu, od reálné situace. Já chci říct že toto nařízení tedy je o cílích pro rok 2020 a myslím, že bychom neměli stanovit žádné indikativní cíle pro období po roce 2020. Podle našich pozměňovacích návrhů bychom se k tomuto tématu měli vrátit nejdříve po roce 2017. Ano, a průmysl potřebuje jistotu a možnost plánovat a ano, musíme se snažit snižovat spotřebu paliva i po roce 2020 v zájmu spotřebitele, ale pokud bychom stanovili cíle pro období po roce 2020 bez řádného přípravného procesu, vytvořili bychom více nejistoty, podle mého názoru, protože tato čísla by měla čistě politickou hodnotu. Potřebujeme kvalitní regulaci s předvídatelnými a udržitelnými výstupy. Děkuji, pan Remek, prosím paní předsedkyně. Eh, já jsem nebyl stínový zpravodaj pro tuto zprávu, ani nehovořím eh, za celou skupinu GUE, eh, protože nebudeme mít určitě jednotný názor, ale já se přikláním a spolu se mnou určitě nikoliv nevýznamná část této skupiny k, samozřejmě k určité zdrženlivosti, protože automobil jako fenomén vysoké demokratizace společnosti, který umožnil opravdu eh, rapidní prostě možnosti mobilitu, jak pracovní, tak rekreační a řadu jiných sportovních eh, eh, opravdu širokých vrstev obyvatelstva, tak ale na druhé straně má svá specifika, která nevidět by nebylo možné. Je to prostě vysoký zaměstnavatel, ale také má řadu podpůrných odvětví, kde v posledních eh, letech eh, jsou ztráceny desetitisíce pracovních míst v Evropě a abychom se těmi eh, skutečně ambiciozními cíli Eh, nezahrabali ještě víc. Firmy přestávají mít eh, eh, finanční prostředky, protože táhnou zátěž prostě pracovníků a tak dále. A já si myslím, že by v daném případě v České republice například je stáří vozového parku hodně přes 14 let nebo přes 15. V západní Evropě je to v průměru o něco lepší, ale na východ od nás je to ještě horší, co tím chci říct, už to tady někdo říkal přede mnou že eh, lidé nemají peníze na kupování nových aut a zpravidla nové technologie eh, je ta auta ještě prodražují. A samozřejmě nelze zakázat tyto starší vozy používat, to by bylo samozřejmě také nedemokratické, omezovalo by to právě ty nejnižší příjmové vrstvy eh, obyvatel a je paradoxní, že největší odbyt mají nejdražší vozy, kde je možné uplatňovat takové technologie, protože spotřeba CO2 jdou v, ruku, v ruce s váhou automobilu, například kromě jiného tak hliníkové konstrukce, kdo si může dovolit hliníkovou konstrukci zaplatit jako jistý nejmenovaný offroad, eh, eh, který ovšem stojí Eh, kolem 100 eh, tisíc, 100 eh, tisíc, 150 tisíc euro. To je určitě jenom pro vyvolenou část lidí, který ani krize nezajímá. Takže já se budu víc přiklánět k panu Langenovi možná, k panu, k panu Tošenovskému i prostě k poslednímu řečníkovi a v oblasti superkreditu panu Gierkovi. Děkuji vám. Děkuji, pane Remku, a nyní dávám slovo eh, komisi, pokud si přeje vystoupit. Prosím. Děkuji mnohokrát. Eh, komise již vystoupila ve věci návrhu e, zprávy, takže se nyní budu věnovat spíše poznacím návrhům. Celá řada poznacích návrhů se týkala superkreditů. Jak změnila zpravodajka, superkredity by mohly potenciálně oslabit e, cíl pro rok 2020, proto nejsme pro nějaký velkorysý režim superkreditů. zejména e, pokud je ten tzv. banking, protože to by mohlo výrazně spozdit dosažení cílu pro 2020. Zároveň eh, eh, víme, že některé poznací návrhy eh, v nich šlo tady o to stanovit limity pro superkredity, kde mělo jít právě o šetření těch negativních dopadů, tak aby nebyly, nebylo oslabeno dosažení cílů pro 2020. Pokud je o testovací cyklus, ta, ta nová testovací procedura ve VTLP je plánována na 2018. Půjde o výrazné snížení emisí, takže to je důležité pro spotřebitele. My se domníváme, že není třeba nějak eh, oddalovat, eh, oddalovat zavedení nového testovacího cyklu. Domnívám se, že rok 2017 je eh, zcela reálné datum. Komise také navrhuje zajistit možnost adaptace z ten, ten zajistit eh, přechod z aktuálního testovacího cyklu na VLTP, že to by tedy nemělo být eh, nějak nadměrným požadavkem na eh, výrobce. Je to z toho návrhu jasné a myslím, že by to mělo uklidnit výrobce. Dále, pokud jde o revizi po roce, pro cíl po roce 2020, O tom hovoří celá řada poznacích návrhů, protože také plná implementace testovacího cyklu se s tímto pojí. Komise stojí především o to eh, zajistit jistotu eh, v plánování pro, pro výrobce. Pokud to stanovíme na rok 2017, znamená to, že legislativa bude přijata až v roce 2019 a tu bychom tedy nechali výrobcům moc času připravit se na dosažení cílu pro 2025. Proto navrhujeme i nadále, aby přeskum proběhl v roce 2014. A konečně zde byl eh, dotaz eh, zpravodajky týkající se eh, ekoinovací. Nyní je to otevřené přeskumu, spolupracujeme se zainteresovanými stranami na této věci a hledáme nějaké uspokojivé řešení. Děkuji. Grazie. Reporter, prego. Děkuji. Ještě jednou zpravodajka. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Především bych ráda uvedla, že bylo velmi užitečné slyšet vaše názory. Eh, zejména, co pro mě z této diskuse vyplnulo, je, že eh, existuje eh, obecný koncensus, že bychom neměli nějak zasahovat do cílu pro rok 2020. To je, myslím, důležité jako základ pro další práci. Automobilový průmysl potřebuje jistotu a jediné co abych si přála, abychom eh, se pohybovali, eh, abychom se přidrželi jak duchu, tak litery cílu pro 2020 a právě z tohoto důvodu bych nesouhlasila s některými pozměňovacími návrhy. Ráda bych eh, se vrátila k velmi konstruktivním slovům pana Tošenovského o té velké diskusi o superkreditech a flexibilním mandátu. Co s tím? Myslím, že jste řekl, že bychom se měli přidržet návrhu komise, a já toto určitě zvážím jako možný další postup. Pokud tedy e, na základě poznacích návrhů e, nevzejde žádný konsensus, můžeme jistě přijmout e, návrh komise v této věci. Pokud je o cíl pro rok 2025, myslím, že všichni souhlasíme, že je třeba vytvářet jistotu. A já bych právě nyní chtěla upozornit na něco, Eh, co by právě poskytlo jasný eh, signál automobilového průmyslu, že eh, že máme jasný cestovní plán, že nepřijde nějaký šok příští rok, že komise přijde s nějakým novým cílem. A myslím si, že tady to musíme formulovat velmi pečlivě, také bylo jasné, že cokoliv nyní řekneme, bude pouze určitou politickou indikací a až příští rok eh, se bude rozhodovat eh, či jednat o tom dále a samozřejmě nejprve budeme potřebovat řádnou analýzu dopadů a vůbec eh, analýzu od komise. Chci poděkovat stínovým zpravodajům. Již proběhla jedna schůzka stínových zpravodajů, velmi užitečná. Proběhla technická schůzka konkrétně ve věci flexibilního mandátu, kam automobilky byly přizvány a věděli také, jak to funguje v Kalifornii, což je důležité. Já se těším tedy na další spolupráci s koleky až do 19. března. Eh, poprosím paní předsedkyně, aby ještě potvrdila tento termín. Ano, děkuji, paní Hol. Hlasování ve výboru 19. března. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu dnešního dopoledne. Jde o bod eh, dosahování cílů eh, do roku 2020 eh, ohledně snížení emisí CO2 z nových eh, lehkých užitkových vozidel. Pan Píper není, ale pan Lange udělá úvod. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega Píper mě požádal o to, abych jeho přednášku převzal, což udělám rád již před dvěma lety lety eh, jsem byl zpravodajem na toto téma ve výboru pro průmysl a znám tyto problémy velmi intenzivně, takže návrh komise ohledně eh, cíle 147 gramů ponechat do roku 2020, ale ověřit realizovatelnost. To je celá správné. Pan zpravodaj to podporuje a je toho názoru, že až na několik málo výjimek, které předložil také v pozměňovacích návrzích ohledně zkušebního cyklu, ohledně ustanovení o podpoře a zvýhodnění. Návrh komise může být podpořen i nadále. Celkem máme 54 pozměňovacích návrhů. Většina je z pera kolegyně Van Brenta a Zelených pozměňovací návrhy tedy bohužel ukazují podobně jako v minulých letech a, a také v, jako v případě zprávy paní Hol eh, velmi málo společných jmenovatelů se stanovisky, které jsme vypracovali v tomto výboru v minulosti je požadováno eh, navýšení eh, tohoto cíle eh, na 110, respektive 120 gramů, bez tedy dostatečného odůvodnění a také nechápu, proč bychom měli po tak krátké době změnit cíle, které byly stanoveny před dvěma lety. Kolega Pípr je proti takovýmto pozměňovacím návrhům. Další konkrétní cíl pro rok 2020 105, tedy 85 až 110 gramů, odpovídá veškerému rozumnému postupu, protože u těchto lehkých eh, užitkových vozidel eh, se jedná o pracovní nástroje malých a středních podniků. To znamená, že když zde eh, zostříme tyto záležitosti, pak zhoršíme situace pro uživatele. Znamenalo by to navýšení cen kvůli neodůvodněným neodůvodněným a nerozumným požadavkům. To prostě nemá smysl. Eh, jsou to tedy určité eh, fantazijní eh, údaje, není k tomu žádný doklad ani odhad. Eh, zeslabit eh, superkredity a propojit eh, je s určitými povinnostmi, to jsou věci, o kterých musíme ještě debatovat. To navrhuje SND a zelení. Superkredity jsou dobrou motivací, silnou motivací pro výrobce a neměly být vyškrtnuty. Kromě toho však SND požaduje a tedy jejich stínová zpravodajka, superkredity eh, s určitými povinnostmi. To znamená, že když například té výrobce nedosáhne 4% podílu těchto vozidel, tak by měl být potrestán a to je dle mého názoru nepřijatelný. Buď tedy vytvoříme celý eh, režim eh, podpor a eh, nebo ne. Nebylo by tedy zcela správné a neodpovídalo by to realitě, spíš by to škodilo automobilovému průmyslu a také střednímu stavu. Dále omezení rychlosti. Tato debata byla vedena pro, do výboru pro dopravu, to je jiná záležitost, to sem nepatří. Já osobně eh, mohu akceptovat to, aby pro eh, malé eh, dopravní vozidla byly určité povinnosti stanoveny, ale to nepatří do tohoto zákonodárného dokumentu. Já se domnívám, že v této záležitosti bychom měli eh, zůstat eh, stát na nohou, neměli bychom být eh, příliš rychlí a prosím jménem pana Pípra, abychom postupovali rozumně. Děkuji vám. Děkuji. A nyní stínové zpravodajky paní van Brent. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná. Samozřejmě, že existuje spousta argumentů, které jsme již projednali v souvislosti s osobními vozidly. Jsou to tedy ty zkušební eh, cykly cíle 2020 a 2025, eh, superkredity. O tom jsme tedy již hovořili. A logické by bylo, takto postupovat i v této oblasti. Možná, že by bylo vhodné o tom ještě blíže diskutovat. Spravodaj Pozměňovací návrhy samozřejmě s pravodajem nebyly tak dobře přijaty, ale ptám se, co pak? Možná, že existují přece jenom jiné cíle, podle kterých bychom se měli orientovat. Možná, že přeci jenom jiné politické skupiny předloží jiné návrhy, na které bychom se měli podívat. A, a možná, že ještě by mohl existovat nějaký paralelní systém. Inovace je požadována a musí být podporována do roku 2020. A pak bychom mohli také říci, že to není zcela logické. Důležité jsou cíle, které by měly být dodrženy průmyslem, aby nevznikaly nějaké mezery. Fundované technické debaty jsou samozřejmě nutné a také s komisí bychom měli ještě debatovat o otázce superkreditů. Tolik z mé strany k této otázce. Výrobci mají možná u těch lehkých užitkových vozidel nižší ambice než v případě výroby osobních vozidel, takže tam se prostě nešlo tak daleko v těch požadavcích. Děkuji. Grazie, kolega Kramer, prego. Děkuji. Kromě ze strany ALDE žádné pozměňující návrhy nejsou ke stanovisku pana Pípera, což vlastně je jasný signál, že jsme ochotni převádnou většinou se vším souhlasit. Jsou tady dobré důvody. U těch lehkých užitkových vozidel samozřejmě ta debata, co s těmi cíly eh, pro rok 2020, eh, silnější. Ehm, toho číslo 147, jako by číslo domu, že jo, to může být, je to těžce dosažený kompromis nakonec a jelikož už jsme ho dosáhli, tak si myslím, že by bylo lepší už s tím nehýbat. I z důvodu toho, že tam je to delší vývojová doba u těch lehkých užitových vozidel a mělo by se tedy u toho zůstat, na čem jsme se dohodli. Já osobně jsem Eh, stejného názoru jako pan Pípal, že superkredity mají smysl i u eh, osobních, i u užitkových a dokonce u těch užitkových mají větší smysl, protože tam právě možná je zapotřebí silnějšího signálu eh, pro ten trh, kde například máme ta vozidla, která jezdí často na relativně krátké vzdálenosti ve městech, v centrech měst a tam ten rozdíl u těch emisí je jasně um, jakoby rozpoznatelný. A co se týče cílu po roce 2020, u těch lehkých užitkových vozidel nemáme dost údajů a tam se hovoří o těch společných platformách, které pak mohou být použitelné pro různé typy těchto vozidel. A otázka je, jakým způsobem to poměřovat. Takže dnes rozhodně není ta správná doba, abychom si začali vymýšlet nějaké prahové hodnoty. Musíme si dát trochu na čas a testovací cyklus. Tam je to vlastně totéž i u těch osobních aut a i u těch eh, lehkých užitkových. Ať už je to kterýkoliv testovací cyklus, E, jde o standardizaci hodnot CO2. Takže e, v té zprávě o osobních vozidlech se správně hovoří, že ten cestovací systém musí existovat, ale musí mít pevný základ v těch údajích. A než se stanoví ta prahová hodnota CO2, to je matematická otázka. Takže zcela nezávisle na tom, ke kterému testovacímu cyklu sáhneme, Otázka zní, musíme mít dost času na to, aby ten testovací cyklus byl zavržen. A konečně eh, podporujeme to stanovisko, podporujeme práci pana Pípera a eh, vyjadřujeme podporu té zprávě. Děkuji. Grazie, kolega Krám. Děkuji. Pan Tošanovský předsedkyně, já eh, také patřím k těm jako stínový zpravodaj za ICR, že podporujeme zprávu pana Pipera. Myslíme si, že je skutečně velmi dobře vyvážená. Eh, souhlasím s těmi, že by možná ještě diskuze o superkreditech tak, aby motivovali, inovovali eh, inovaci v této oblasti, protože to, co říkal pan Kramer, je to přece jenom trochu rozlišné oproti hm, osobním automobilům krátké cesty po Eh, po městech, eh, je to podpora malému střednímu podnikání, čili i tam se můžou objevit velmi zajímavé inovace, kterým by toto mohlo sloužit. Tedy nebudu opakovat to, co již bylo řešeno. Myslím si, že eh, emisní limity jsou stanoveny pod nějakém dlouhém, dlouhé debatě a nevidíme důvod, proč bychom je měli měnit. Podporujeme tuto zprávu. Já jsem se s panem kolegou Piperem sešel k této věci a, a velmi si vážím jeho přístupu s vědomím, jaké dopady to má na jiné oblasti podnikání a hlavně těch malých a středních firm, u kterých my tak často eh, o nich hovoříme a snažíme se jim pomoci v tom velmi složitém, eh, složitém souč- eh, té složité současné ekonomické situaci. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, la parola Vidal Quadras, prego. Děkuji, pan Vidal Quadras. Jo, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Toto nařízení bude určitě klíčovým krokem na cestě ke snížení emisí z, no, z užitkových vozů. Eh, myslím, že určitě vítáme potvrzení cílů pro 2020 ze strany komise. 137, 147 gramů na eh, kilometr. To je cíl reálný, a je na čase podpořit atomový průmysl v přechodu eh, v adaptaci na příslušné změny. Já souhlasím eh, s názorem pana Pipera, že tento dlouho diskutovaný cíl pro 2020, nastavený v roce, nastavený v roce 2011, je již ambiciozní. A než nastavíme cíl pro období po roce 2020, měli bychom vyčkat, jak jsem řekl již ve svém předchozím vystoupení, měli bychom počkat na testovací postup takový, který bude zohledňovat ten celosvětově platný postup harmonizovaný. A poslední věc, stejně jako u mého vystoupení na téma osobních vozů. Možná je na čase, aby komise zanalizovala možnost eh, tailpipe approach eh, a promítnout to do eh, procesu životního, postupu životního cyklu. Děkuji. Nevím, zda komise k tomu chce něco doplnit. Děkuji, paní předsedkyně. V případě lehkých užitkových vozů platí eh, do značné míry to, co jsem řekla již pro osobní vozy, ať už je o superkredity, či o situaci po roce 2020, či testovací cyklus. Jenom bych ještě eh, doplnila něco eh, k omezovačům rychlosti, protože to v diskusi zaznělo omezovače rychlosti, eh, rychlosti pro lehké, užitové, eh, lehké užitkové vozy jsou zmiňovány v Transport White Paper, v, dok, v dokumentu pro celou dopravu. Je to jeden z nástrojů, kterými by se chtěla komise zabývat, zvážit možnost stáhnutí této věci i na lehké užitkové vozy. Eh, souhlasíme, že existuje korelace mezi rychlostí jízdy a objemem emisí, takže tolik tedy k dotazu stínové zpravodajky. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Langen, prosím. Eh, já bych chtěl jménem kolegy Pípra vyjádřit to, že má veliký eh, zájem nalézt eh, jednotnou úpravu a pracovat společně se stínovými zpravodaji v tomto smyslu. Co se týče cílů, i po debatě z mého hlediska však neexistuje žádný důvod stanovovat nové cíle na rok 2025. Spíš bychom měli zůstat na těch 147 gramech, jak to navrhuje také komise. A i těchto 147 gramů odpovídá přesně cílům Eh, v USA pro eh, normální osobní vozidla 2020. Eh, Čili tato naše hodnota je stejná jako hodnota požadovaná v roce 2025 v USA pro osobní vozidla. Je to skutečně velmi náročný cíl. Je to tedy nejenom průmyslově politické téma, ale také téma pro střední a malé podniky. Ano, děkuji, pane Langen. 19. března budeme tedy hlasovat ve výboru a uvidíme se zase v 15 hodin. Přeji vám dobrou chuť k obědu.